Rád bych vás požádal, abychom se dostali eh, k bodu programu číslo 8, zpráva pana kolegy Tenoka o eh, Černé hoře. Pan kolega Tenok nám tomu chce ještě něco říct? Děkuji, pane předsedo. My jsme o tom diskutovali včera se stínovými zpravodaji, kteří k tomu předložili svoji, svoje stanovisko. Eh, kromě GUE všichni souhlasí s kompromisními pozměňovacími návrhy. To znamená, že já doufám, že hlasování proběhne za podpory eh, velké většiny. Děkuji. Děkuji. To znamená, že můžeme i hned začít. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tím se dostáváme k druhé části pozměňovacího návrhu 10. Kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Omlouvám se, kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 18, kdo je eh, pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 20 pro, proti, zdrželi se. Musíme to zkontrolovat elektronicky.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 Rychlý Ital nastavil stopky. Hlasování je u konce. Das ist mit 26 zu 4. Přijato 26 ku 24. Tím se dostáváme k 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Opět přijato stejnou většinou, ale pokud chcete, můžeme to zkontrolovat elektronicky. Dobře, 1.20. 1.20, hlasujeme o 1.20 elektronicky, prosím. On hlasoval jinak, pokud se nepletu. My jsme tedy v hodině pravdy přesvědčili EPP, eh, aby hlasovala proti, to znamená, že je to přijato. 22. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. Hlasování je u konce. Je to přijato. 26 ku 25. 23, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 24, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A tím se dostáváme k 28. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 29. Kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se? Přijato. 30. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ale zkontrolujeme to. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 30. Dvacet čtyři pro, dvacet dva proti, je to přijato. Třicet jedna, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Třicet dva, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zkontrolujeme to elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 32. Hlasování je u konce. 23 pro, 26 proti, zamítnuto 33. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 34. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Chcete to zkontrolovat? Dobře. Hlasování je u konce. 23 pro, 28 proti, zamítnuto. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 35, první část, kdo je pro?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 Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 60 a pouze druhá část. Pouze druhá část 60. Pouze druhá část 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to zkontrolujeme. Hlasovali i liberálové? Prosím. Dobře, je to zamítnuto. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Tím se dostáváme k první části pozměňovacího návrhu 70. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 74. Kdo je pro? budeme kontrolovat 73. Takže 69 byla zamítnutá 73 nyní prověříme. Bylo to přijato, ne, pokud se nepletu? Musíte mi věřit, pane Ferme. Hlasování je u konce. Přijato. Viděl jsem to bedlivým zrakem. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? E, také to není jednoznačné. Je to zamítnuto? Dobře. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 77. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 78. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 79, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 80, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 81, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 82, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 83, kdo je pro, proti, Přijato. 84. Kdo je pro? Proti? Jak hlasovali liberálové? Dobře, takže je to přijato. 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Osmdesát šest, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. 87, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 90. 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 92. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, přijato. 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu, a to elektronicky. Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasování je u konce. Padesát pro, jeden hlas proti, je to přijato. Uh, <laughs> pane kolego Tenoku, já vám slibuji, že toho jednoho tady vypátráme. Hmm? Jetzt haben wir nur eine, nur eine elektronische Wir kommen jetzt. A nyní přejdeme k Pavlu Robertu Kovalovi. Máme pouze jedno elektronické hlasování. Chcete se k tomu vyjádřit, pane Kovole? Není tomu tak, takže budeme hlasovat. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Kdo je ten hříšník? Kde je ten hříšník? Ruček und Kollegen, wir kommen kolegyně, kolegové, dostáváme se ke zprávě o Chorvatsku. Pan kolega Rouček. Jsou to první úvahy v souvislosti s touto zprávou. A pravděpodobně, jak to tak vypadá, také poslední zpráva, která má co dočinění s rozšířením v souvislosti s touto zemí. Chorvatsko by se k prvnímu červenci 2013 mělo stát členem Evropské unie. 20 členských států a Chorvatsko, čili 21 států, jak jsem se mezi tím dozvěděl, již ratifikovalo smlouvu o přistoupení a očekáváme že ostatní země co udělají v co nejkratší době. Zároveň také doufáme, že v následujících měsících eh, Chorvatsko splní specifické úkoly, tak jak o tom rozhodla komise ve své zprávě, a to v říjnu minulého roku. Poslední monitorovací zprávu si vyslechneme v březnu a doufám, že jak my, tak Chorvatsko do té doby splní veškeré podmínky, tak aby vše bylo k prvnímu červenci připraveno. Byli, určitě by tom, bychom to přivítali, kdyby to všechno klaplo. Pane kolego Roučku, máte slovo. Děkuji pane předsedo. Jste se už zmínil, je to poslední zpráva o pokroku Chorvatska a pokud všechno půjde dobře, tak já doufám, že v červnu 2013 se Chorvatsko stane 28. členským státem. Rád bych vřele poblahopřál chorvatským kolegům a také celé jejich zemi. Pro Chorvatsko je toto historický úspěch, jejich země vykonala obrovský pokrok. A je to také pokrok a velký úspěch pro celou politiku rozšíření EU. Je to jedna z nejúspěšnějších politik. Návrh zprávy přináší tři hlavní sdělení. Za prvé, Chorvatsko je eh, na cestě k přijetí členství v červnu 2013. Zagreb splnil téměř vše, co bylo žádáno monitorovací zprávou od komise. Jsou tu ještě dva úkoly, které zbývá do, dokončit. O víkendu jsem hovořil s náměstkem předsedy vlády Mimicou, který řekl, že oba dva úkoly budou splněny v březnu. Jedná se o privatizaci jedné ze zbývajících loděnic a také o zařízení eh, o zařízení týkající se přechodu hranic mezi Bos- Chorvatskou a Bosnou Hercegovinou a námořní hranicí. Mají tam eh, sociální eh, tržní ekonomiku, eh, přijímají závazky vyplývající z členství, ehm, usilují také o to, aby byli schopni absorbovat fondy EU. V rámci návrhu zprávy žádáme členské státy, které ještě neratifikovaly tuto dohodu, aby tak učinili 21 států, Francie, byla posledním státem, již ratifikovalo problém ohledně ratifikace vidím eh, ve Slovinsku. Náhodou dnes finanční experti z obou dvou stran, jak ze Slovinska, tak z Chorvatska se sejdou a budou diskutovat o eh, onom spletitém eh, problému Lublaňské banky Eh, doufáme, že řešení bude nalezeno a Slovinsko bude moci ratifikovat. Za druhé se eh, zabývám a zdůraznuju udržitelnost eh, reform před přistoupením a po přistoupení, tak aby Chorvatsko mohlo mít plný prospěch z Eh, přistoupení, je tam právní stát, je zapotřebí posilovat dále institucionální kapacitu, eh, nezávislost soudnictví, eh, rozšiřovat boj proti korupci také prostřednictvím soudních kroků a soudnictví a posilování veřejné zprávy. Já považuji za potřebné ještě to, aby docházelo k silnému dohledu ze strany soboru, ze strany parlamentu a aby vše probíhalo za úzké spolupráce s občanskou společností, aby tedy ti, kdo eh, provádějí politiku, byli eh, zodpovědní eh, za své plnění podmínek přistoupení. A za třetí se ve zprávě zaměřuji na regionální dopad vstupu Chorvatska do EU. Usilujeme o to, abychom pozbuzovali Chorvatsko k aktivní úloze posilování politik EU v této oblasti, aby e, posilovali takto další rozšíření evropské hodnoty. E, vycházíme z naší vlastní e, zkušenosti z rozšíření a aby pozbuzovali také ke smíření v oblasti, kde vidím úlohu Chorvatska. Chorvatsko by mělo být proaktivní, konstruktivní v řešení bilaterálních e, otázek se svými sousedy, aby potenciální spory e, nenarušovaly e, další možné rozšíření. Chorvatsko má velkou úlohu, v Chorvatsku může se stát vzorem, může se stát hnací silou dalšímu rozšíření a úspěchu takových zemí, jako je například Černá hora. Právě teď jsme, nebo včera jsme o, o Černé hoře diskutovali a hlasovali. Je samozřejmé, že přijdou pozměňovací návrhy, myslím, že do dvou týdnů ve Štrasburku bychom se mohli sejít, mohli bychom prodiskutovat pozměňovací návrhy, abychom jako parlament měli dobrou zprávu abychom přispěli k úspěchu chorvatského přistoupení. Děkuji. Děkuji vám. Ben Posled má slov, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já nemohu také vás přehlédnout, rovněž tak jako vy nemůžete přehlédnout mě. Pane předsedo, chtěl bych panu Liboru Roučkovi poděkovat za vynikající zprávu, rovněž i za velmi dobrou spolupráci se stínovými zpravodají. Existuje zde skutečně velmi hluboká dohoda. Chtěl bych ale říci, že bychom se měli zaměřit na pár akcentů. Jeden z těch akcentů vyjmenoval kolega Rouček. Jedná se o uznání současných stav chorvatské vlády, hlavně eh, pana eh, minister, náměstka ministerského předsedy Mimicu, kterého známe i z předchozí vlády, pokračovat v reformách. Já si myslím, že eh, mnohé vlády z regionu by se mohly poučit od Chorvatska, protože zbližování se s EU nemá být otázkou stranické politiky, ale je to otázka široké spolupráce jednotlivých eh, stranických proudů. A já jsem také přesvědčen o tom, že Chorvatsko do března tohoto roku splní eh, veškeré zbývající úkoly z těch zmíněných jiných deseti. Víceméně už jsme souhlasili s přístupem. Druhá věc, kterou chci vyjádřit, je že musíme vykonávat tlak v průběhu ratifikace. Francie je jedna z největších zemí, která ještě neratikovala a vyjádřím svoji nespokojenost o Německu, mé vlastní zemi a apeluji na spolkový sněm, aby konečně ratifikoval tuto smlouvu. Dnes máme výročí Elizejské smlouvy a bylo by dobré, a jak aby jak Německo, tak Francie pokročili k realizaci, tak abychom 1. červenci byli hotoví, abychom nedávali záminku ke spoždění. A třetí bod, bylo by dobré doplnit tuto zprávu, kde by jsme vyzvihli vynikající práci našich chorvatských kolegů. Náš pozorovatel z Chorvatsku pracuje skutečně vynikajícně a bylo by dobré, aby k prvnímu červenci se stali řádnými poslanci. A poslední bod, ten je také důležitý. Musíme dbát na to, aby přípravy pro vstupní proces se nestaly, nepodlehly na národnostním bojům. A tady apeluji na eh, slovinské kolegy. Máme vládní krizi na Slovensku. došlo k velkým otřesům ve vnitřní slovinské politice a chtěl bych vyjádřit eh, můj názor, že by bylo skutečně nevhodné, aby takováto přeshraniční konflikty se staly středobojem nebo středem takovéhoto boje. Já eh, skutečně apeluji na slovinské kolegy, aby se postarali o to, aby nedošlo k žádnému spoždění. Děkuji, děkuji kolego právě tu vaši poslední část vaší výzvy mohu eh, zcela podpořit. Rovněž i ty vaše předchozí věci. Pan Kasi má slovo. Hvala lepa. Eh, spoštovani kolegy. najprej bi rad eh, čestit. Děkuji. Vážení kolegové, nejprve mi dovolte, abych poblahopřál panu Liborovi Roučkovi a poděkoval mu za skvělou zprávu. Ano, je tomu skutečně tak, že, Slovin, že Chorvatsko potřebuje povzbudit, tak aby se mu zlepšilo sebevědomí a aby se následně stalo včas řádným členem Evropské unie. Rád bych se vyjádřil ještě k jedné věci rád bych vystvihl aktivity, eh, které směřují eh, k dobrým sousedským vztahům. Eh, návštěva pana Milinkoviče v Bělehradu byla velmi důležitá, byl to důležitý signál a i já bych rád zažil to, že se tedy včas Chorvatsko stane členem Evropské unie. Nicméně v mojí zemi proces ratifikace ještě nezačal a to z jednoho jednoduchého důvodu. Nejsou splněny podmínky a než budou tyto ty tyto podmínky splněny, tak ratifikace nezačne. Nesouvisí to se, s krizí vlády. E, vztah s Chorvatskem je e, strategickou otázkou, nezávisle na tom, jestli máme politickou nebo úřednickou vládu. Naše politické cíle jsou jasné a ne, nemůžeme o tom pochybovat bylo jasně řečeno, v čem spočívá jádro problému. To, na čem jsme se shodli, není respektováno. Eh, základní lidská práva, eh, která jsou součástí a základem legislativy eh, v Chorvatsku i v Slovinsku, je potřeba respektovat. Fakta sunt servanda. Pokud něco schválíte, tak to musíte také dodržovat. Pokud jsme se domluvili na provádění eh, legislativy, tak musíme zároveň splnit všechny podmínky, které z toho vyplývají. Pan Posled uh, zmínil uh, otázku Lublánské banky, ale musím říct, že oni v podstatě nic nezmění, protože oni navrhli, aby eh, chorvatská vláda zažalovala banku, jak se také stalo. Eh, nicméně si myslím, že to není expertní otázka, ale otázka politická. Já souhlasím s panem Jandrokovičem, bývalým ministrem eh, zahraničí, který řekl, že by bylo lepší, kdyby se byli bývali setkali premiéři obou zemí v dané době, tak aby byli schopni nalézt hodné řešení. Doda- dodatečný tlak už nicemu, ničemu nepomůže. Oba státy jsou suverénní, svrchované a neumím si představit žádného poslance našeho národního parlamentu, který by hlasoval pro ratifikaci, dokud nebudou splněny tyto eh, podmínky. Není to emocionální záležitost, je to čistě racionální záležitost. Eh, je potřeba, aby tady byly odstraněny eh, zákony, které tady chorvatská vláda přijala. Stále ještě máme čas, můžeme věci vyřešit, musíme k tomu přistupovat racionálně. Já doufám, že eh, věc se vyřeší včas ku prospěchu Chorvatska i Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Pan předseda bohužel hovoří bez mikrofonu. Eh, děkuji, děkuji za slovo a Dovolte mi, abych nejprve poděkovala panu zpravodaji, panu Roučkovi, za návrh usnesení. Pokud eh, všechno půjde dobře, tak je to poslední příležitost, eh, kdy eh, se zabýváme Chorvatskem jako kandidátskou zemí. Nicméně si myslím, že tak daleko ještě nejsme. A myslím si, že musíme být velmi opatrní, tak abychom nedokreslovali ten Eh, obrázek příliš brzy. Já si myslím, že Chorvatsko toho dokázalo mnoho, velmi tvrdě pracovalo, ale stále ještě jsou to věci, které je potřeba vyřídit a myslím si, že bychom na ně neměli zapomínat a skutečně musíme trvat na tom, aby byly splněny všechny domácí úkoly, které eh, Chorvatsko dostalo. A sice hlavně právní stát, boj proti korupci. Já si myslím, že tady ještě jsou určité rezervy a já si myslím, že chorvatská vláda by měla eh, důsledněji aplikovat právo v boji proti eh, korupci. Kromě toho jde o státní zprávu, eh, která musí být nezávislá, musí mít jasně danou zodpovědnost. A v tomto ohledu bych ráda ještě jednou zmínila doporučení Evropského účetního dvora, pokud jde o zprávu eh, strukturálních fondů Evropské unie a fondu soudržnosti. Evropský účetní dvůr jasně řekl, že Chorvatsko zatím není schopno zpravovat tyto fondy. A Kromě, a řek, řekl tady Evropský účetní dvor, že je potřeba posílit příslušné administrativní a, a, e, kapacity. To znamená, že e, musíme a, e, zajistit, abychom šli tím správným směrem a abychom se nedostali do situace, kdy budeme muset financování z těchto evropských fondů zastavit. A, a poslední bod, trestné činy. Já si myslím, že tady jsou stále ještě rozdíly, které musíme překonat a že musíme pokročit A, tak abychom eh, dospěli ke smíření eh, příslušného konfliktu. Zároveň se musíme postarat i o naše vlastní úkoly, zamést před vlastním eh, Prahem. Kolega zmínil Německo. Já bych ráda zmínila pana předsedu spolkového sněmu, pan Lameta, který spochybnil vstup eh, Chorvatska do Evropské unie. Já si myslím, že to bylo velmi nešťastné. A, a vyzývám tedy kolegy z příslušné strany, z jeho strany, tak, aby zajistili, že ten eh, proces ve spolkovém sněmu proběhne rychle. Není to moje strana, která by celý proces eh, blokovala. Druhá věc. Vyzývám členské státy, aby nepoužívali přechodná období, aby tedy neomezovala, neomezovali základní práva více, než to je nezbytně nutné. Eh, jedná se o volný pohyb osob a tato přechodná opatření by měla být použita pouze tehdy, pokud dojde k vážnému narušení trhu práce. A konečně poslední věc. Eh, musíme se poučit ze vstupu Chorvatska pro příští kola rozšíření. Eh, myslím si, že proces eh, přistoupení byl poměrně transparentní, ale do budoucna musíme učinit ještě více pro to, abychom do toho zapojili občanskou společnost. Jinak si myslím, že to byla eh, úspěšná záležitost, že to potrhlo důvěruhodnost celého procesu a že je to tady pozitivně hodnoceno s obou stran. A jsem samozřejmě velmi ráda, že budeme diskutovat se s panem zpravodajem a se stínovým zpravodajem. Nicméně doufám, že je to naposledy, co se Chorvatskem zabýváme jako kandidátskou zemí. Děkuji. Srdečně vám děkuji, paní Brandna. Pan předseda Lambert nechce nic blokovat, ale chtěl vyjádřit, že pro Chorvatsko musí splnit těch deset jmenovaných úkolů. Těch úkolů, které stanovila komise. Já si myslím, že to je takový základní eh, blot pro ratifikaci, ale to je něco zcela jiného než eh, blokování. Já si myslím, že když jsou tady některé body, které musí být splněny, tak musí splněny být. Musí být dodržována stanovená pravidla. Pan kolega Tenok má slovo. You, uh, Děkuji, pane předsedo. Skupina ECR samozřejmě podporuje rozšíření a také brzké přistoupení Chorvatska. Souhlasím eh, s tím, co řekl partner ohledně boje eh, s korupcí a eh, ohledně soudnictví. Ano, to je dlouhodobý boj nejen pro Chorvatsko, ale i pro některé naše členské státy. Samozřejmě poučili jsme se z předchozích rozšíření a komise je proto mnohem striktnější a to je oprávněné mohu také pobr, eh, pobro, poblahopřát panu Roučkovi v této souvislosti k jeho návrhu zprávu. Ale na něco bych rád upozornil, ještě se o tom nehovořilo a je to osobní, protože já jsem zpravdem pro Černou horu a zejména ve světle kampaně ve Slovinsku a předchozích pokusů nebo těch sporů ohledně hranice eh, které pak končily naprostým zablokováním chorvatského přistoupení. Myslím, eh, že mezi Černou horou a Chorvatskem je ještě něco k dořešení. Já jsem se také, eh, také jsem zjistil, ale jsem z toho znepokojen, že před mm, mezinárodním soudním eh, tribunálem by toto mohlo skončit. A když se stane Chorvatsko členským státem, je zapotřebí, aby nevyužívalo své členství k tomu, aby zablokovalo přistoupení Černé hory kvůli sporům o hranici. aby nedocházelo k tomu, že někdo využívá své právo, tedy eh, seniority, k řešení svých eh, bilaterálních sporů se sousedy, kteří chtějí také přistoupit k EU. Eh, je tedy zapotřebí, aby byly vyřešeny Eh, bilaterální spory, jako například se srbské. Já bych proto chtěl se zeptat pana Roučka, jaká ujištění už máte od chorvatské vlády ohledně toho, že nebudou eh, umožňovat to, eh, aby jejich členství v EU bránilo ke získání členství Černé hory. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych také rád poděkoval panu Roučkovi za eh, jeho zprávu, zejména za klidný, pragmatický, konstruktivní eh, postup. Chorvatsko, myslím, eh, hladce dosáhne těch posledních nesplněných úkolů před přistoupením. Ještě zbývá několik věcí vyřešit. Opatření zaměřená zlepšení účinnost a výkon soudního systému by měla být vítána. Nicméně Chorvatsko musí ještě dokončit a implementovat soudní eh, reformu, strategii soudních reform. Eh, zmíněn byl také boj proti korupci. Úsilí vlády v boji proti korupci, eh, zejména co se týče přijetí akčního plánu, strategie boje proti korupci a nedávné zahájení širokého vyšetřa, vyšetřování zdravotního systému je třeba pochválit. Ale je zapotřebí, aby byly ještě účinnější v boji proti korupci na místní úrovni a nebo v oblasti veřejných zakázek dalších kroků ještě zapotřebí k posílení tohoto systému, aby se předešlo střetu zájmů. V této souvislosti vytvoření komise pro předcházení střetům zájmu bude zásadním předpokladem. Také bych chtěl eh, dodat, že Chorvatsko a jeho úloha v regionální spolupráci je velice pozitivní a aktivní. A v tomto ohledu bych se rád zmínil o krocích zaměřených na e, zlepšení stavu se Srbskem. Co se týče Eh, hraničních přechodů mezi Bosnou, Hercegovinou a Chorvatskem a pak tu jsou ještě některé bilaterální záležitosti se sousedy, které musí Chorvatsko dořešit. Doufám, že budeme mít to potěšení formálně oficiálně přivítat Chorvatsko mezi námi 1. července. Ale také bych rád apeloval na naše přátelé z Chorvatska, aby poté, co se stanou plnými členy nadále pokračovali v tvrdé práci a usilovali trvale o to, aby rozptýlili pochybnosti některých lidí zde v parlamentu, kteří um, váhají a pochybují o vhodnosti tohoto data přistoupení Chorvatska. Já si myslím, že je to věc národní cti a Chorvatsko si myslím, že toho dosáhnout může a že tak také učiní. Děkuji. Angurakis. Děkuji, pane předsedo. Já k tomu chci říct jednu věc. Když tedy uh, dospěla přístupová jednání Chorvatska do poslední fáze, máme před sebou eh, poslední zprávu a vidím, že některé věci se zhoršují a to má závažný dopad na zaměstnance. Eh, bod 13, ku příkladu. V bodě 13 je napsáno, že Chorvatsko je vyzváno, aby provedlo další strukturální reformy. To znamená privatizace, Eh, oživení trhu práce, boj proti chudobě, imigrace, migrace a tak dále. Já bych k tomu chtěl eh, slyšet ještě něco o pod, od pana zpravodaje k těm loděnicím, protože tady se ztrácí tisíce pracovních míst a ne, není vytvořena žádná alternativa, žádný alternativní program. A potom ty eh, bilaterální spory. Pane zpravodaji. Vidíte, že v rámci přístupových jednání nebyly tyto spory vyřešeny v duchu mezinárodního práva. Pohraniční spory to přeci nejsou bilaterální záležitosti, to jsou spory v rámci mezinárodního práva, velmi závažné spory. A kromě toho ještě jedna otázka. Černé, Černá hora a Chorvatsko patří do OSN. Eh, musí tudíž respektovat mezinárodní právo, ale přesto eh, ten spor nevyřešili. A kromě toho ještě eh, hranice se Slovinskem. A další bod, eh, bod 18. Tady je řeč o spolupráci eh, s mezinárodními trestními tribunály a o tom, že bychom tedy měli dospět eh, ke snížení eh, tváří v tvář všemu, k čemu v minulosti došlo. A konečně poslední věc. Rádi bychom slyšeli ještě něco o chorvatských úřadů, pokud jde o migranty a uprchlíky. Já mám pocit, že to v té zprávě trochu zaznívá, ale musí to být konkrétní, protože to je zcela zásadní otázka, která ještě nebyla vyřešena a pokud to nebude vyřešeno, tak to do budoucna Eh, přinese problémy. A konečně úplně poslední věc. Myslím si, že bychom měli zvolit konkrétnější formulaci například u bodu 21 Tady jde o bilaterální spory, ale není to konkrétněji popsáno a formulováno. Pokud jsou to takto důležité texty, myslím si, že bychom měli být o něco konkrétnější. To znamená, že moje politická skupina i já se nadále dovnímáme, že eh, je potřeba, eh, nebo my jsme tady proti vstupu Chorvatska do Evropské unie, protože to bude mít závažný negativní dopad na zaměstnance. Děkuji. Thank you, Mr. Chairman and dear colleagues. Děkuji, pane předsedo, kolegové. 21 let po mezinárodním uznání, 13 let po institucionálním eh, navázání vztahu eh, s EU a téměř 8 let od té doby, co začalo vyjednávání o přistoupení. Eh, Chorvatsko se přibližuje k cíli, který není jen politický. Ano, je a zůstává eh, podnikáním, které má celou řadu aspektů. Nejedná se jen věci, která se týká parlamentu, ale také eh, občanské společnosti, vlády, podnikatelského světa. Chorvatsko eh, žádlo v 21. století o přistoupení, bylo první zemí a také první zemí, která ze zemí bývalé Jugoslávie přistoupí k EU. Je to země s významnou poválečnou zkušeností, která e, se musela vypořádat s mnohem ostřejšími standardy pro přistoupení od roku 2007. E, proto e, učinila velké reformy a učinila je také ve prospěch svých obyvatel. Chceme podporovat naše sousedy také směrem k Evropě, aby nebyly zneužívány bilaterální záležitosti při vyjednávání o přistoupení. Naše vláda již toto velice jasně vyjádřila. Ano, jsme blízko cílům stanoveným EU. Jsou to i naše cíle, ale stále ještě jsme na cestě. Tato eh, celostní zpráva o pokroku eh, Chorvatska Eh, ze strany komise ukazuje, čeho už jsme dokázali a ještě deset oblastí, kde je zapotřebí eh, úsilí eh, dokončit. Chorvatsko vzalo tuto zprávu velice vážně. V souvislosti s těmi deseti konkrétními úkoly můžeme říct, že jsou téměř splněny. Zbytek bude dokončen před koncem března, možná jen s jednou výjimkou. Návrh usnesení poznamenává, že 20 členských států už ratifikovalo eh, smlouvu přistoupení a Francie mm, podepsala ratifikaci eh, minulý týden a sněmovna lordů minulý eh, včera. Očekáváme, že v průběhu února budou takto poslat i další členské státy a že se v okamžiku přejímání tohoto usnesení zvýší počet eh, zemí, které budou mít podepsánu smlouvu. Tato eh, zpráva hovořící o pokrocích eh, Chorvatska je velice dobrá. Chtěli pogratulovat panu Roučkovi. Je to velice komplexní zpráva a e, doufám, že se nám podaří další úspěch docházet do, do, do, dokázat e, do. Pan Šepli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji panu Roučkovi, protože jeho uh, usnesení je velmi dobré, podrobné. Já do značné míry souhlasím se vším, co tu zaznělo. Nejsem takový optimista, pokud jde o takový ten všeobecný pocit eh, v této diskuzi, a sice, že se dodrží první červenec. Eh, doufám, že se ukáže, že se mýlím, ale mám pocit, že tu jsou překážky mm, na obou stranách eh, v tom, abychom tady mohli dodržet eh, tento proces a časový postup ratifikace eh, kapitoly 23-24, bilaterální spory, všechno to, to tady zaznělo. Doufám, že se mýlím, ale já si myslím, že bychom měli být připraveni i na to, co se stane, pokud nedodržíme ten první červenec a myslím si, že bychom se měli zamyslet nad nějakými dopady a měli bychom být na to připraveni měli bychom myslet na dopady nejen pro Chorvatsko, ale pro celou jihovýchodní Evropu. Pokud bude eh, to datum posunuto na konec roku nebo jiná, tak mám pocit, že dojde k velkému zklamání a já si myslím, že část veřejného mínění by se mohlo obrátit proti dalšímu rozšiřování. To znamená, že já mm, doufám, že můj pesimismus není opodstatněný, ale pro případ, že by byl, si myslím, že bychom se vážně měli zamyslet eh, nad nějakým plánem B pro případ, že, bych, že bychom to nestihli. Děkuji. A paní Lange od, z komise, prosím. Pan Poslt jako první. Omluvte mě, pane předsedo. Já bych ale poukázal rád na některá fakta. Máme jako Evropský parlament jsme s právní závažností již hlasovali o přistoupení Chorvatska, ale my jsme tento akt již správní platností provedli a to je důležité. Za druhé, komunistický eh, kolega chce chránit eh, zaměstnance proti jejich vůli, ale Chorvatsko mělo referendum, kde chorvatský lid jasně s právní závazností eh, prohlásil své ano. A třetí bod, první červenec, to není naš vina, náš vynález, protože to stojí ve státních smlouvách, které byly podepsány všemi šéfy vlád a států. Takže to nejsou žádná eh, data vycházející z fantazie, to jsou smluvní, smlouvou daná data. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji panu Posletovi. Pan eh, kolega Posselt má formálně pravdu, protože Evropský parlament schválil právně závažnou formou a závaznou formou vstup Chorvatska do EU. Takže my nemůžeme tento postup prodlužovat, ale formálně je dobré, aby skutečně i Chorvatsko se snažilo splnit těchto deset stanovených bodů, které ještě brání ratifikaci ve všech státech. A já se obracím s prozbou na Slovinsko, protože kdyby blokovalo tento vstup Slovinsko jako sousední země, tak eh, to by nebylo eh, to nejlepší, protože by to šlo podle metody zavřeme autobus, přestože není zcela plný. Takže doufám, že nepřevládne eh, pesimistický názor pana kolega Šeplina. Ale všechny strany musí pracovat na tom, abychom došli k pozitivnímu závěru. A musí na tom samozřejmě pracovat také naši chorvačtí přátelé. Pan, paní Brantne se přihlásila o slovo. Děkuji vám. Já bych se chtěla zabývat tím posledním bodem, protože to se mně zdá být důležité. Jde o bilaterální konflikty. Vidíme tady Slovinsko, vidíme tady Srbsko. Pan kolega Kacin potom řekne, že to nebude mít žádný vliv na bilaterální problémy, které existují, ale zároveň si myslím, že eh, nemáme zcela jasnou a konzistentní pozici pozici. Já si myslím, že důležité že není možné, aby jeden blokoval toho druhého. Musíme být konzistentní v naší politice. A my jako parlament si myslím, že bychom měli zaujímat to stanovisko, o kterém hovořil pan Brok. Nelze, aby jedna země blokovala druhou. Děkuji. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Mohu souhlasit, ale musím něco dodat. Diskutujeme o Chorvatsku a Slovinsku, ale to není bilaterální záležitost, to je mnohostraná věc. Je to otázka následnictví. Chorvatsko s tím souhlasilo a pokud si přečtete dohodu, která byla podepsána ohledně přijetí Chorvatska, tak je do ní tato věc začleněna. Proto musím opakovat, že to, co je psáno, je dáno. A Chorvatsko musí respektovat to, co slíbilo, jinak bude mít potíže v této e, věci. Věřte mi, že jen jediná vláda, která může zabránit Chorvatsku stát se členem EU v červenci tohoto roku, a to je jejich vláda. To je třeba mít na paměti, protože jinak nepochopíme problém, s ním jsme konfrontováni. Děkuji. Já jsem to pochopil tak, že eh, řešení by měly najít obě strany. Není to tak, že členský stát, který má právo veta, může říci, že ten partner v konfliktu se musí posunout tam, kam bychom si přáli. Obě strany eh, musí eh, se snažit o nalezení řešení. Není možné, aby ta členská země, která má právo veta, eh, ho takto využívala. Musí to být ochota na obou stranách. To pravděpodobně platí o všech takovýchto konfliktech. Slovo má pan Angorakis, Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl říct si panu Posutovi jednu věc. On má pravdu, ale je tu jeden malý rozdíl. Většina Evropského parlamentu schválila vstup Chorvatska do Evropské unie. Já přesně vím, jak vypadalo referendum eh, v Chorvatsku. Já jsem tam byl, já jsem eh, hovořil s představiteli politických stran, ale to neznamená, že pokud se takováto zpráva dostane do našeho výboru, že bychom neměli právo se k tomu vyjádřit. A já jsem tak učinil. Já jsem velmi vděčen panu zpravodaji za tuto zprávu, protože podle mého názoru eh, mě podpořil v mém přesvědčení, že vstup Chorvatska do Evropské unie Eh, <clears throat> není v zájmu většiny Chorvatů, že to neskrývá. Děkuji. Eh, pane kolego, nikdo vám nebrání v tom, abyste tady vyjadřoval svůj názor. A nyní má slovo pan Lange, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl využít tuto příležitosti k určité aktualizaci na to, co dělá eh, komise v souvislosti s monitorovací činností Chorvatska. Jak již bylo řečeno, eh, to byla eh, zpráva z 21. března a v této zprávě jsme chtěli poukázat na tři kapitola. Kapitola 3, to je konkurenceschopnost a kapitola 23-24, soudnictví, právní stát. My jsme chtěli dostat informace od Chorvatska v tom smyslu, jak vypadá poslední stav vývoje. Chtěli jsme ho také zanalizovat. Mezi komisařem File a ministrem zahraničí Pusičem došlo eh, k setkání. Pan komisař dostal k dispozici poslední update a reakce pana eh, komisaře byla taková, že je spokojen s pokrokem, který učinilo Chorvatsko. Zároveň vybídl Chorvatsko k tomu, aby skutečně pracovalo ještě na některých úlohách. Byla to taková předběžná hodnotící zpráva, ze které vyplývá, že tři body z o něch deseti jsou komplikované pro splnění do jara. První věc, ta se týká loděnic a privatizace loděnic. Došlo k diskuzi mezi komisářem Almuňou a chorvatským ministerstvem pro eh, privatizaci a konkurenceschopnost. Komise učiní nové rozhodnutí a uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Co se týče loděnic, tak si myslím, že e, budeme mít pozitivní zprávu v té jarní zprávě. A e, druhý bod, který asi nebude splněn, to jsou hraniční přechody v Neumském koridoru. Tam začaly práce a tyto práce asi nebudou dokončeny do konce března. Vycházíme ale z toho, že dostaneme aktuální informace od Chorvatska v tom směru, že práce pokročí natolik, aby eh, to nedošlo tak, že Chorvatsko by nebylo přijato. Třetí bod, eh, to jsou překlady. Víte, že chorvatština bude jedním z oficiálních jazyků Evropské unie musí se přeložit veškeré dokumenty do chorvačtiny, což je velmi objemná práce. Budeme ještě hovořit s překladatelskou kanceláří Chorvatska, abychom se dozvěděli, do jaké míry může být tento bod splněn. Ale eh, myslím si, že to nebude možné splnit do března. Nicméně budeme se snažit dozvědět, eh, zda bude možné alespoň splnit tento úkol do 1. července. A potom došla Došlo také na otázku, konfliktů mezi Černou horou a Chorvatskem. To je také otázka hraničního eh, přechodu. Jedná se o poloostrov Flaga, kdy došlo také k rozhovorům a jak jsem byl ujištěn, eh, tak na bilaterální úrovni mezi Černou horou a Chorvatskem existuje snaha eh, nalézt řešení. Pan předseda Barroso hovořil s ministerským předsedou Čukanovičem, eh, který ho pospudil v tom, že tyto rozhovory budou pokračovat i nadále v zájmu vyřešení konfliktu. Děkuji vám za vaši pozornost. Mr. Rapporteur, Ruček, you have the floor. For... Pane Ručku, máte slovo. Thank you. So colleagues, I would like... Děkuji. Kolegové, rád bych vám poděkoval za konstruktivní poznámky a také za určitou kritiku. Nejspíš půjdu eh, krok za krokem podle jednotlivých řečníků. Pane Poselte, plně s vámi souhlasím. Jedná se o práci a úspěch nejen vlády, ale celé nebo všech politických sil u každé země, ať už je to Chorvatsko, Černá hora, Albánie. Pokud si tyto země přejí být úspěšné, je zapotřebí, aby velké politické síly v jejich zemích spolupracovaly a přesně to je zapotřebí a to se děje i v Chorvatsku. Jak už jsem se zmínil a chci poděkovat a poblahopřát našim eh, pozorovatelům ze všech politických skupin. Chci jim poděkovat za jejich přispění a za jejich práci k naší k eh, naší činnosti nejen ve výboru AFET, ale v rámci celého parlamentu. Pane Kačine, k ratifikaci eh, dojdu až nakonec. K paní Brandner. Právní stát, korupce, veřejná zpráva, válečné zločiny. To jsou body, na které se zaměřuji. Jak už jsem se zmínil, ano, určité věci je třeba dořešit před přistoupením. Ale je to stále pokračující proces, jako je tomu v případě nových členských států, jak to bylo například i u mé vlastní země. Účetní eh, dvůr ukazuje, že Chorvatsko je schopno využívat eh, evropské prostředky. Když jsem byl v Zagrebu před několika měsíci, přesně to byla věc, na kterou jsem se zaměřoval. Eh, zdůrazňoval jsem ji. Opět na základě příkladu naší vlastní země České republiky, která je devět let členem EU a kvůli tomuto a kvůli korupci není schopna plně využívat finanční prostředky EU a zlepšovat svůj ekonomický potenciál. Proto Tedy mohu říci, že naši chorvačtí kolegové a přátelé na tom pracují, vědí o tom, zlepšují situaci. Též vědí, že to neskončí 1. července, že to bude eh, nadále pokračující proces. Tento fakt jsem zmínil, a vy jste to také opakovali, že zapotřebí eh, dosáhnout větší práce, větší podpory Evropské, eh, chorvatského parlamentu a také větší podpore spolupráce s občanskou společností v každodenní práci chorvatského parlamentu. Pane Tanoku, spolupráce týkající se sporu s horou ohledně hranic. Eh, vím, nemám nic, co bych mohl dále eh, dodat k tomu, co říkal už hm, náš přítel z komise. Ano, mám eh, různá ujištění od různých členů chorvatské vlády. Nicméně souhlasím, že zapotřebí se tím nadále eh, zblízka zabývat, abychom pak nebyli překvapeni eh, v jakémkoliv dalším stádiu. Je to v zájmu jak Chorvatska, tak v zájmu Černé hory, tak celého procesu rozšiřování, aby tyto dosud nedořešené bilaterální spory, ať už je to mezi Chorvatskem a Černou horou nebo vůbec eh, v oblasti Balkánu, aby byly vyřešeny co možná nejdříve. Také je chápu jako součást, řekněme, nové strategie eh, komise a komisaře pro celou tuto oblast. Pane Kukane, opět soudní reformy, jejich strategie, veřejné zakázky, korupce. Ano, je zapotřebí, aby zde byl zákon pro veřejné zakázky a my tyto body zdůrazňujeme. Pane Angurakisi, nesouhlasím s vámi ohledně bodu 13 ve zprávě, protože tam se píše, vyzývá Chorvatsko, aby provedlo další strukturální reformy, které povedou k hospodářskému růzu a, e, růstu a oživí pracovní trh. Jak můžete stimulovat růst bez reform? Máme pozitivní i negativní příklady z mnoha zemí. Ať už je to zleva či zprava, bez strukturálních reform nemůže dojít k hospodářskému růstu, bez hospodářského růstu není nárůst zaměstnanosti. Nevidím tedy, že by toto mělo vést k nezaměstnanosti. Máme celou řadu dobrých příkladů z Evropy, ať už je to ze starších členských států, podívejte se na Rakousko, Německo, na nové členské státy se podívejte, ať už jsou vedeny levicí jako na Slovensku, nebo pravicí jako je Estonsko. Tyto země postupují dál, mají hospodářský růst i v době, kdy další státy jako váš jsou v ekonomické krizi. Podívejte se na ty pozitivní příklady. To je to, co vám chci navrhnout a snažte se implementovat ve svých vlastních zemích. bod číslo 18. Už bylo zmíněno, že e, předseda vlády Milanovič se sešel e, s panem Dačičem, předseda vlády e, Srbska v Bělehradu a právě tyto body byly prodiskutovány. Pozice srbské menšiny v Chorvatsku, stíhání válečných zločinů, návratu prchlíků, otázky spojené s hranicemi a tak dále. Ano, Jistě, obě dvě strany jsou si vědomy těchto záležitostí a pracují na nich. Zmínil jste se také o bodu 21. Mm, o tedy těch bilaterálních eh, otázkách už jsem se o tom zmínil. Ano, měli bychom se zaměřovat na řešení bilaterálních otázek, ale také bychom neměli zapomínat na celý tento region. Zmínil jste se o tom, že vaše skupina a vy osobně jste proti přistoupení Chorvatska. Já tomu osobně nerozumím, protože si myslím, že je v zájmu celé Evropy, včetně vaší země, aby byla stabilita v Evropě a stabilita zejména v tak historicky nestabilní oblasti, jako, jako je Balkán. A přistoupení Chorvatska nepochybně přispěje k nárůstu stability a to bude mít pozitivní dopad i na vaši zem. Nyní k panu Šeplinovi a otázce eh, zbývajících ratifikací. Nesouhlasím s vámi s tzv. plánem B. Pokud podmínky budou splněny, jak eh, také řekl pan posel a pan předseda, jsou tu určité právně závazné závazky, Já bych rád přátelsky zdůraznil, Maďaři nejsou zrovna nejpesimističtější národ eh, v Maďarsku. To se těžko mění, já vím. Ale eh, podívejme se na to, buďme optimističtí, zkusme to, pracujme společně, aby 1. července Chorvatsko se stalo členem Nikdo na plánu B eh, nepracuje, nikdo jej nepřipravuje. Nejen naši pozorovatelé z Chorvatska, ale eh, Chorvaté eh, sami musí chtít a usilují o to, aby se stali členy 1. července. A je také v zájmu, ve velkém zájmu Maďarska, aby Chorvatsko se stalo členem EU. A nakonec ještě k ratifikaci a Slovinsku. Říkám, myslím, že je to docela tra- tragické, že Slovinsko Slovinsko, které je takovou přátelskou zemí, eh, přijímá tuto pozici, že bude poslední zemí, to je přesně pravý opak toho, o čem mluvíme, že země bývalé Jugoslávie by měly být těmi, kdo budou předvojem, kdo budou těmi pionýry, kteří těmi prvními, kdo podepíší. Ať už tu jsou otázky bilaterální nebo multilaterální, prosím, mysleme na tuto věc z pozitivní stránky, je v životním zájmu Slovinska, aby Chorvatsko se stalo členem. Pokud budeme uvažovat o tom, co se stane eh, s procesem rozšíření, pokud se zablokuje tento proces mezi Chorvatskem a Slovinskem, tak si myslím, že nikdo si to neodnese jako vítězství. Ani Slovinsko, ani Chorvatsko, ani Evropa. Proto prosím pozitivně pracujme na dosažení cíle. Ano, včera se sešli experti, nevíme, jaké je ještě řešení. Pokud je, je to dobře, pokud ne, tak je na obou vládách, aby řešení nalezly. A to, co možná nejdříve. Jak už jsem řekl, není v zájmu ani Slovinska, ani Chorvatska, Naopak, pracujme na tom, aby to vyšlo na 1. července. Kdyby se to totiž eh, nestalo, tak to bude mít dlouhodobý dopad na vztahy mezi Chorvatskem, Slovinskem a v celém regionu. A nakonec ještě nezapomínejte ještě na spory, které byly mezi Slovinskem a Itálií. Kdyby se Itálie takto chovala nekonstruktivně, tak bychom dnes místo o Chorvatsku možná hovořili o zprávě o Slovinsku. Děkuji, mějte to prosím na paměti. Mr. Kachin, a short comment. Pane Kačine, krátký komentář. E, nepochybně, pane předsedo. Pan kolega a přítel se na mě osobně obrátil. Já naprosto stoprocentně souhlasím s tím, co řekl. Slovensko by skutečně mělo být jedním z prvních členských států, který bude ratifikovat přístupovou smlouvu Chorvatska. Ale uh, Musí se něco stát a já si myslím, že blokáda je tedy důsledkem toho, co se mezi tím stalo. Já si myslím, že to musíme nejprve odblokovat a já velmi vítám nedávnou iniciativu a stanovisko eh, pana Pusiče, který vyzývá eh, k tomu, abychom překonali eh, tuto slepou uličku. Jakmile budou splněny ty nutné podmínky, tak Slovinsko učiní to, co je jeho úkolem. Ještě jednou zdůrazňuji, že je ve strategickém zájmu Slovinska, abychom měli přímého souseda, eh, posledního ze čtyř, co by člena Evropské unie. Evropské unie. Nechceme, eh, aby Chorvatsko bylo pouze v Evropské unii, ale aby bylo také součástí šengenského procesu a prostoru a abychom odstranili pohraniční kontroly. To znamená, že já se k vám připojuji a apeluji eh, na, na ty, kte, kteří mohou rozhodnout o odblokování současné situace, aby učinili všechno, co je v jejich silách a aby tak učinili včas. Navzdory krizi eh, ve, eh, ve Slovensku, eh, vládní krizi, doufám, že všechno se dá zvládnout, že tady můžeme včas splnit naše úkoly. Takže pojďme se do toho pustit obě strany, každá ze zúčastněných stran. Děkuji. Okay. For... Chtěl jsem připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 24. ledna v poledne. Now, next point, motion. Další bod je návrh usnesení o zprávě pokroku bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Spravodajem je pan Richard Howitt. I, I make the following remarks. Mám ještě tuto poznámku. Ještě tu máme další zprávu o pokroku a to je první výměna názoru o Makedonii. Je tu nevět návrhu usnesení, které připravují patřičné výbory. Víte, že v prosinci Evropská rada se rozhodla, že pozve komisi k tomu, aby na jaře eh, 2013 předložila zprávu o implementaci reform krocích přijatých na podporu dobrých eh, sousedských vztahů. Na těchto základech Evropská rada se rozhodla zahájit vyjednávání o přistoupení s touto zemí. Návrh usnesení zkoumá celou řadu klíčových výzev eh, v procesu přistoupení této země, včetně politických kritérií, občanské společnosti, hospodářských otázek a kroků, zaměřených na dobré sousedské vztahy a také regionální spolupráci. Pane Howite, máte slovo. Much, Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno. Já bych rád nejdříve stručně se zmínil o dvou aktuálních otázkách, protože naším cílem není jen dívat se dozadu, ale také podívat se dopředu. A mým cílem jako zpravodaje je snažit se Eh, budovat evropskou budoucnost této země. Jak víte, kolegové, hlavně politické strany této země před eh, Vánocemi loňského roku, kdy eh, rozpočet byl dohoden, dohodnut v parlamentu a opoziční strana se rozhodla, že odejde z parlamentu a začala se angažovat v pouličních protestech. V sobotu 7 až 8 tisíc lidí bylo na ulicích ve Skopě. Docha- nebo bude docházet k volbám v březnu. Opoziční strany hrozí bojkotem těchto voleb. A proto já bych dnes byl velice obezřetný eh, s tím, kdo je čím vinen a Eh, byl bych nerad, eh, aby Evropský parlament eh, nějak zasahoval do toho, kdo, co se vlastně děje, co se bude dít, předjímal, co se bude dít v této zemi. V celém politickém spektru Makedonie je jasné, že pokud budou chtít dosáhnout pokroku, a já si to přeji a Evropský parlament si určitě také přeje pro zemi, je zapotřebí, aby měli parlament, který bude silný, pevně stát na svých nohou, kde jejich strany budou pracovat společně v tomto parlamentu a budou se navzájem respektovat, budou se respektovat i parlamentní strany s opoziční, nebo ty vládní strany s opozičními. V parlamentu musí tam být eh, správný politický, řádný politický dialog. V jeho rámci samozřejmě může existovat i nesouhlas a v tomto kontextu bych rád spravil kolegy, kteří možná to nevědí, že včera předseda eh, vlády eh, pozval opozici, aby se sešli tváří v tvář eh, poprvé od těchto událostí ze 20. prosince. Ve Skopě se toto tedy má odehrát. A toto, tato pozvánka k diskuzi se zmiňuje také o, o duchu přistoupení k EU a do NATO. Takže e, politické strany této země by měly naslouchat e, této diskuzi a měly by e, neměli by se snažit zablokovat proces přistoupení této země. Tato politická krize věřím, že bude překonána, že ukáže sílu vnitřní demokratické vnitřní demokracie a demokratických sil eh, v Makedonii. Druhou věc, o které se chci zmínit, souvisí eh, s naším komisařem Štefanem Filem, který už eh, řekl veřejně a velice odvážně u nás na zasedání výboru na podzim, kdy prohlásil, že komisař, který může změnit stanovisko komise, a přeje si, aby e, ten problém se jménem země e, byl vyřešen ne před přistoupením e, země do EU, ale po jejím přistoupení, což je obtížné pro naše kolegy v Řecku. Nicméně by to pomohlo vyřešení statu quo je zapotřebí. Obě dvě tyto země usilovaly v duchu spolupráce eh, dosažení férového řešení. Navrhuje se tak perspektiva změny. Já to velice podporuji a velice mě těší, že v prosinci Evropská rada prostě jen nezaznamenala to, eh, jakému pokroku došlo eh, v předešlém roce, ale jak už jste řekl, pane předsedo, v červnu má být eh, předloženo sdělení ohledně další řešení této věci v tomto roce což myslím, že poskytuje skutečnou příležitost to oběma zemím. A pokud se nám to nikomu nepodaří, eh, tak je dosáhnout tohoto cíle, tak je zapotřebí připomenout, eh, že Eh, nemusíme eh, záhy takovouto příležitost dostat znovu. Měli bychom si to uvědomit nejen my všichni, co tady sedíme, ale ti, kdo naslouchají této diskuzi. V své zprávě docházím tedy k hodnocení z prosince. Eh, zmiňuji se o tom, co hodnotila rada v prosinci a zahájení vyjedná, eh, vyjednávání může být takovým impulzem pro změnu. Je zapotřebí, aby toto země pochopil, že to určitý vztah mezi skutečným úsilím o eh, přistoupení a tím eh, tou hybnou silou pro změny. Pokud si skutečně přejeme vidět zrychlení reform v zemi, tak je správné zahájit eh, tyto diskuze a jednání, abychom tyto reformy podpořili. Eh, také vím, že má dojít eh, k vyjednávání dialogu na vysoké úrovni věci přistoupení a myslím, že i to může pomáhat překonat stávající platovou situaci 75 stanovených politických oblastí uh, už zaznamenalo dosažení celkově nebo částečného pokroku. Další novou věcí v mé zprávě je, že žádám komise, až bude předkládat svou zprávu, nejen aby analyzovala zemi a její pokrok, ale také, aby analyzovali náklady nebo cenu na nepřistoupení a nebo cenu eh, e, nerozšíření EU. A další čtvrtou inovací je eh, to, že máme ty irské předsednictví a eh, byl bych rád, eh, jak už jsme před, podpořili komisaře Fileho, tak si říci, že irské předsednictví samo chce dosáhnout dalších výsledků a já žádám, ehm, aby vedlo intenzivní diplomatické rozhovory k dosažení uspokojivého výsledku. Je tu celá řada společných témat eh, s předchozí zprávou z loňského roku. Navr- opět eh, opakuji některé návrhy. Před třemi lety v té otázce jména jsme hovořili o možné mechanismu eh, arbitráže, jak vyřešit tuto otázku jména. A v odstavci jedna Žádám eh, radu, aby zokladně stanovila datum zahání přístupových jednání a myslím, že teď tu máme šest, více než 600 poslanců, kteří hlasovali pro, což si myslím, že je významný signál. Tato zpráva podporuje multietnické vztahy eh, v zemi, eh, včetně podepsání patřičních dohod a také překonávání krizí, nejen v zemi samotné, protože to je krize mezi dvěmi hlavními eh, politickými eh, stranami a také mezi etnickými skupinami. Já neříkám, že už nebylo vyřešeno, ale už se začalo alespoň eh, začala se tato situace řešit, což ukazuje, že demokracie nabývá na síle, je stále silnější. Potom to je otázka soudních případů, které je třeba ukončit. Ehm, bylo dosaženo už omezování těch počtu neukončených eh, případů. Eh, potom máme zprávu od reporterů bez hranic eh, ohledně norem z oblasti žurnalistiky, otázku diskriminace, ekonomického pokroku a také samozřejmě další výzvy které souvisejí s globální ekonomickou krizí. Těm čelíme i my jako mnohé další země. Pane předsedo, v tomto roce, stejně jako v každém roce, se chci zaměřit na některé konkrétní věci v této zprávě. Nejen tedy přednést takový přehled o tom, že země by měla učinit to či ono, Eh, na každé z návštěv, kterou jsem učinil v loňském roce v Makedonii, tak jsem hovořil s představiteli politického života a občanské společnosti. Zabývali jsme se antikorupčními otázkami, decentralizací, vzděláváním, školství, začlenování eh, postižení dětí do eh, vzdělávání, multietnickými otázkami. Ohledně decentralizace jsem navrhoval komisi, aby, se, aby místní regionální orgány vynakladly 9 HDP. Eh, na správné uplatňování eh, decentralizačního programu. A také eh, jsem byl na kulatém stole, účastnil jsem se kulatého stolu občanské společnosti ve své zprávě jsem přišel s celou návrhu, který jsem předložil výboru i parlamentu ohledně podpory pluralitní a demokratické společnosti, jak podpořit občanskou společnost. Občanská společnost sama musí e, usilovat o svou e, nezávislost. To je velice důležité v politizovaném prostředí. E, žádám a volám potom, aby pracovní skupiny vlády Eh, spolupracovali s nezávislými zástupci občanské společnosti, aby konzultovali při tvorbě legislativy eh, s patřičnými stranami a aktéry. Eh, volám potom, aby měli nástroje pro spolufinancování ehm, pro občanskou společnost a jejich organizace, aby nám mohli napomáhat v boji proti korupci společně s EU. A žádám také, aby 15 finančních prostředků eh, bylo eh, vynakládáno na ehm, spolupráci eh, pro mm, násové přestupní pomoci. Pak je tu otázka přeshraniční mezi Makedonií, Bulharskem a Řeckem. To všechno je třeba vyřešit mezi těmito eh, státy. Mohu říci, že, že také máme, eh, no, měli se procedurální pozměňovací návrh. Eh, uvedli jsme, že nechceme hrát takovou hru, že někdo ve výboru prohlásí, že se snažíme to slovo Makedonie dostat se možná nejvíc dovnitř do té zprávy, nebo zase někdo, že se ho snažíme co možná nejvíce vyčlenit. To, takováto věc opravdu nevrhá dobré světlo na parlament a nepomáhá to eh, zemím, eh, kterých se to týká, aby našli řešení. Proto bych chtěl navrhnout, abychom využívali to jméno, které je respektovaným jménem podle OSN bývalá Jugoslávská republika Makedonie, to je také název, který se používá v té zprávě a to jednou eh, hned na začátku. Pak slovo makedonský používáme ehm, jednou, jak to udělala také OSN a komise. A to proto, abychom tedy ehm, využili každý z těchto názvů eh, jednou Vím, že loni docházelo k mnoha sporům ohledně jména eh, bulharským přátelům vidím pana Kirilova a Kovačeva. Vedli jsem intenzivní diskuze s vámi v loňském eh, roce a pak eh, jsem o tom již dál nehovořil. Já vím, že pro vás je důležitá ona otázka společné oslavy identity a zacházení s bulharskými státními příslušníky. Já vím, že předložíte váš pozměňovací návrh a sedneme si nad ním a doufám, že to bude jako loni, že najdeme eh, dobrý kompromis, férový kompromis a eh, dává vám slovo, že o to bude usilovat. Ale jsem opravdu přesvědčen, pan Kopé za mnou také paní Kopa je za mnou. Eh, tento týden navrhl komisař File trilaterální zasedání e, právě k té otázce jména. Nejedná se tedy o žádný paralelní proces oproti tomu, co se děje v OSN, ale chceme podpořit toto usnesení. Řecký, bývalý řecký minister zahraničí přijal pozvání na toto zasedání. E, a to znamená, že i Řecko je přesvědčeno, že může dojít k řešení já vítám toto prohlášení ze strany Řecka. Myslím, že skutečně bychom měli podpořit toto trojstrané e, zasedání a e, věřím, že můžu dojít k řešení tohoto sporu. Já e, se shoduji s většinou ohledně data 1. července. Kolegové, zde už řekli, že není plánu B a žádný plán B by se ani připravovat neměl. A pokud jste o tomto přesvědčení v souvislosti s Chorvatskem, tak vás chci požádat, abyste eh, o tom eh, takto byli přesvědčeni i ohledně země, o které teď hovořím. Protože my máme skutečnou příležitost do června umožnit, aby se celé toto odblokovalo. A je v zájmu Evropské unie, aby k této změně došlo. Je to v zájmu všech zemí. Thank you, Mr. Děkujeme, pane Hovite. Jako prvního mám na seznamu pana Kukana, prosím. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji panu autorovi zprávy a cením si osobního ho, ho, angažmá pana Hovita v tom procesu v Makedonii. Zpráva zmiňuje všechny důležité body, které se týkají přístupového programu Makedonie. Země eh, byla v určitém smyslu pionýrem, předvojem evropské integrace, ale musela zaplatit daň za nevyřešené otázky se svými sousedy. Bezprecedentní situace, která již trvá několik let, v podstatě staví tuto zemi a celý region v určitém smyslu do uh, zvláštního světla v rámci uh, přístupového procesu a má to negativní dopad. Nemůžeme popřít, že v minulé době byly vyvinuty velké snahy ve snaze uh, nebo v zájmu překonání tohoto sporu. Rada tedy vyzývá, aby přístupová vyjednávání byla bez dalšího odkladu zahájena. Já s tím souhlasím. Kromě toho souhlasím s iniciativou pana komisaře Fileho a jeho týmu, s jeho neortodoxním přístupem eh, ke vstupnímu procesu. Dialog přinesl celou řadu pozitivních výsledků. Zpráva nicméně konstatuje, že to není eh, dostatečná náhrada přístupových jednání. Země musí být součástí přístupových jednání, tak aby to mohlo napomoci demokratickému přechodu a reformám. máme tu velk, velmi užitečný nástroj na podporu demokratického vývoje v dané zemi a já si myslím, že v této zemi už byl užit. Kromě toho souhlasím s myšlenkou arbitrážního mechanismu, který byl e, zmíněn v předchozích zprávách a který by, jak doufám, mohl e, vyřešit bilaterální spor mezi Makedonií a Řeckem. Pouze jedno, jedna, jeden jediný uh, komentář k nedávnému politickému vývoji v Makedonii. Hlasování o rozpočtu na rok 2013 a následné incidenty v parlamentu i v jeho okolí Makedonii přivádí do velmi ožehavé situace. Některé zprávy ukazují, že blokování institucionální spolupráce mezi koalicí a opozicí by eh, mohlo eh, být pro zemi negativní. A proto se domnívám, že bychom měli podporovat všechny iniciativy, které se snaží o konstruktivní dialog mezi institucemi, o řádné financování a fungování demokratických institucí. Já si myslím, že taková výzva a na, na adresu všech politických stran by mohla být do té vaší zprávy doplněna naplněna. Ale obecně vzato tedy souhlasím s obecným směrem této zprávy, souhlasím s ní a těším se na dobrou spolupráci s panem Howitem při uh, formulování definitivního textu zprávy. Děkuji. Děkuji. Paní Cornelisen, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych i já poděkovala panu Houvitovi za velmi dobrý návrh zprávy, protože je tam obsažena celá řada bodů, eh, se kterými naprosto souhlasíme a o kterých hovořil i již v loni. Jsem velmi ráda, že je tu návrh arbitráže, že je to tu zmíněno. Kromě toho bod číslo dvě je velmi dobře formulován. Ráda bych se věnovala dvěma věcem. Za prvé otázka jména, názvu země. Již jsme před, připravili návrh pozměňovacího e, textu, kdy e, přivítáme iniciativu komisaře Fileho setkat se s ministry zahraničí a být nápomocen e, tomuto procesu v rámci OSN, protože my samozřejmě máme také pocit, že je nejvyšší čas, aby Evropská komise e, se tady chopila své role a aby e, tedy napomohla vyřešení té otázky, aby eh, tedy do toho vložila konstruktivní díl spolupráce. Možná, že o tom eh, může více říct eh, Evropská komise, jaké budou další kroky, pokud tomu tak skutečně je. Kromě toho máme za to, že my, co by Evropský parlament, musíme vyjádřit jasný závazek, jasné odhodlání, že chceme být na pomocní řešení, chceme v tom sehrát konstruktivní roli a navrhujeme, aby se tam doplnilo následující. Vítáme návrh e, složeného jména, e, tak jak to navrhuje řecká vláda a dovnímáme se, že je to dobrý základ pro kompromis, pokud e, tam bude dostatečně zohledněna eh, makedonská identita, kultura, tradice a pokud to nebude spochybněno. To je tedy jediné skutečně logické řešení a já si myslím, že my jako Evropský parlament bychom eh, ho měli podpořit. Další věc, které bych se ráda krátce dotkla, je otázka víz. Je tu jedna věta, která je trochu e, záhadná, že by tedy otázka Romů neměla být Eh, romská problematika by neměla být používána jako výmluva ke spochybnění bezvízového styku mezi Makedonií a Evropské unie. Unii zatím tady není eh, žádný mechanismus pro uh, přerušení bezvízového styku. Ten trial byl přerušen z jiného důvodu, ale je to samozřejmě mnohostranný uh, problém a já si myslím, že v tuto chvíli jde především o to, aby etnické men- menšiny uh, měly před sebou dobrou budoucnost v Makedonii i v jiných zemích, tak aby uh, zkrátka nechtěli eh, žádat o azyl. A zároveň musíme zaručit, eh, abychom eh, tedy nediskriminovali ty nejzranitelnější skupiny obyvatelstva a abychom jim nebránili v tom, že chtějí odejít ze země tím, že jim budeme zabavovat pasy a tak dále. To znamená, že bychom mohli v tomto smyslu vyslat určité varování, ale celkem za to vám velmi děkuji, pane zpravodaji. Děkuji a slovo má pan Tenok, prosím. My congratulations. Děkuji. Blahopřeji Richardu Howitovi k další vynikající zprávě o této dlouhodobé záležitosti týkající se Makedonie a e, pokroku k, e, ohledně přistoupení k EU. E, je tu otázka jména. Makedonie se snaží, opravdu usiluje o přijetí AKI jako kandidátská země, aniž by e, měla uzavřené určité kapitoly. Makedonie samozřejmě byla nedávno poměrně destabilizována některými nerozumnými Eh, prohlášení prezidenta Albánie ohledně integrity Makedonské republiky, což samozřejmě způsobilo znepokojení ve Skopě. A to je opravdu politování hodná věc. Nicméně, eh, Proces přistoupení je podporován naší politickou skupiny a budeme vítat eh, vyjednávání, jednání o přistoupení Makedonie potřebuje velmi pozitivní signál ohledně přistoupení k EU a k NATO, aby bylo možné stabilizovat zemi a mezinárodně uznané hranice. Tento rok bude rokem, kdy eh, veto Řecka bude eh, zrušeno, doufám. Mr. Salavrakos. Pana Salavranka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Osobně jsem zastánce eh, rozšiřování Evropské unie, a to především na Balkáně. Nicméně se domnívám, že toto rozšíření by mělo být udržitelné a že bychom do něj neměli zahrnovat žádné místní lokální problémy, které doposud nejsou vyřešeny. Je známo, že tu existují určité spory a že se to netýká pouze názvu. Neustále se říká, že ty spory se týkají pouze názvu země, ale já si myslím, že musíme pochopit, že název země je eh, takovým nástrojem, který v sobě obsahuje i další spory. Jsou to zkrátka záležitosti mezi touto zemí a e, Makedonií, tedy a Řeckem, které jsou e, velmi dlouhodobé. Musím říci, že Řecko již učinilo celou řadu ústupků. Vedli jsme jednání se stínovým panem zpravodajem a e, ten projevil názor, že bychom i nadále měli používat termín makedonský, Makedonie. Řekl to i pan uh, eh, Hovit. Já jsem doufal, že um, pan Hovit učiní uh, kroky, které budou v zájmu toho, zájmu toho abychom se při, blížili Řecku a dalším zemím. Už v loni jsem řekl, že pochybuji o tom, že tímto způsobem dosáhneme pokroku. A jsme o rok dál a žádného pokroku jsme nedosáhli. A já si myslím, že eh, v září nebo v říjnu by tedy mohl pan ministr zahraničí hovořit s úřady v Skopě, ale nakonec se mu dostalo negativní odpovědi. Negativní reakce je velká škoda, že se pan zpravodaj vyjadřuje pozitivně o této otázce a kromě toho vyjadřuje své politování nad tím, že otázka jména je překážkou na in, cestě integrace, ale já si myslím, že tak tomu není, protože za názvem země se skrývají i různé nároky, které uh, tato země vznáší. Já samozřejmě mám uh, velké sympatie s Makedonci, protože Makedonci jsou, pokud známe historii, v podstatě řek, řeci, ale uh, oni tam mají sochu Alexandra Velikého ve Skopě. Mně to nevadí. Mně nevadí, že tam mají takovou tu uh, sochu, mohou tam mít sochu, sochu koho chtějí. E, ono tam, oni tam mají například sochu i jednoho slovanského hrdiny. Ale zkrátka je tomu tak, že lidé mají různé názory, na Makedonii mají také různé kořeny a samozřejmě, že jsou tu i lidé, kteří mají řecké kořeny. A musíme tedy tento spor vyřešit. A nemůžeme spochybňovat řecko-makedonské prvky. Pokud tak budeme činit, tak e, budeme mít velké potíže. Já vím, že to vypadá tak, že někdy e, trváme na svých věcech jako děti, ale já mám pocit, že tato země se také chová trochu dědinsky a trvá velmi e, své hlavě na určitých věcech, které neodpovídá dějinám. A já si myslím, že to znamená v podstatě jednu věc. Tato zpráva měli bychom si uvědomit, že Řecko nevyvolává spory. Spory vyvolává vláda ve Skopě tím, že trvá své hlavě na svém stanovisku. Jednu věc nesmíme ztratit ze zřetele. My tady tedy vydáváme zprávy, které jsou přátelské vůči vládnoucím stranám, ale to není konstruktivní, protože 24. prosince se země dostala do velmi hluboké vnitropolitické krize z nejrůznějších důvodů a výsledek je v podstatě ten, že pokrok v mezinárodních vztazích ve vztahu k Makedonii v podstatě neexistuje. Ničemu takovému prostě nemůžete věřit. Já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdybychom to v tomto smyslu změnili, kdyby Evropská unie skutečně pochopila, v čem spočívá jádro problému. Řecký národ by chtěl žít společně s Makedonci, ale vypadá to, že druhá strana to nechce. A má různé územní úmysly. Jsou k tomu Eh, vydávána nejrůznější prohlášení, že by mělo být dodržováno mezinárodní právo a tak dále. Omlouvám se, že jsem mluvil tak dlouho, ale já si myslím, že bychom skutečně měli pochopit, co se v této balkánské zemi děje. Já samozřejmě velmi sympatizuji s touto zemí, ale toto si musíme přiznat. A nyní ještě eh, k těm věcným záležitostem, k otázce jména. Já si myslím, že by to neměla být samostatná eh, část, že by to mělo být jinde. Podle mě by to mělo patřit k těm dobrým sousedským vztahům a regionální spolupráci regionální a mezinárodní spolupráci. Děkuji. Děkuji paní Nejc. Uh, Jenom stručně ráda bych poblahopřála panu Howitovi k jeho zprávě. Věřím, že je velmi zajímavá a dosti komplexní a za druhé osobně, ale možná i jménem politické skupiny, třeba, že teď jsem tady docela sama, abych tak řekla. Myslím, že bychom měli trvat na tom, že ty nedořešené otázky mají být vyřešeny co možná nejdříve. Připadá mi to, že na jedné straně kontakty, o kterých se hovoří, o kterých se mm, říká, že už tedy byly nastaveny nebo začnou na nejvyšší úrovni mezi Makedonií a Řeckem, takže se tedy připravují tyto kontakty. Na druhé straně dochází k utužování jednotlivých pozicí, jak jsme slyšeli. A slyšeli jsme to i při této rozpravě v Evropském parlamentu samotném, takže v tom případě se situace bude jen zhoršovat. A proto mi připadá, že eh, čím více bude Makedonie izolována a držena v, té, v tom předsálí možných jednání, situace se bude v Makedonii zhoršovat. A proto trvám na tom, že bychom měli usilovat o tom, abychom tuto záležitost <coughs> vyřešili. Já pocházím ze země, ve které jsme zvyklí společně vyjednávat, hovořit spolu a víme, že někdy takovéto situace eh, vedou k opravdu směšným vývojům, ale v tomto případě by se to mělo vyřešit co možná nejdříve. Všichni uděláme určitě vše, co můžeme, abychom přinesli řešení. Eh, ano, je dobré říkat, eh, že obě dvě strany mají své historické důvody, které vedou eh, ke kořenům starším 2000 let. To je zajímavá věc. Ale je to opravdu nemožné, aby dvě rozdílné země uznaly, že určitá významná osobnost, která žila velice krátce, protože mm, zemřel mlád, a navíc před dvěma tisíci lety, že náleží do historie obou dvou těchto zemí a že není monopolem, monopolním vlastnictvím jedné z těchto zemí. Je toto nemožné? Mělo by být v duchu evropanství toto možné dohodnout se na takovémto postupu. Proto bych chtěla apelovat na všechny e, zúčastněné, aby našli schůdné řešení e, spíše než aby Eh, zatvrzovali své původní stanoviska. Tímto jsme dokončili seznam stínových zpravodajů, kteří se hlásili o slovo. A je to dlouhý seznam kolegů, kteří chtějí ještě promluvit. Nejdříve paní Kopa. Dvě minuty každý, prosím. Děkuji. děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala kolegovi Richardu Havidovi za letošní zprávu. Musím říci, že naprosto souhlasím s tím, co říká o politickém klimatu v Makedonii. Nezaměstnanost dosáhla 31%, země je v recesi a čelí politické krizi. My jako Evropská unie a Evropský parlament bychom eh, to měli pečlivě sledovat. <clears throat> Jsou tu vyjádřeny eh, obavy z nedávného vývoje a komise by to měla zahrnout do své jarní zprávy. Nadcházející volby jsou velmi důležitým testem, které, který by podle mého názoru měl být zvážen. Já osobně se domnívám, že musíme být velmi opatrní, pokud jde o naše stanovisko, nezávisle na daných politických stranách, protože by byla velká škoda, kdybychom nějak stranili někomu jak často činíme jako Evropský parlament. Já si myslím, že bychom měli skutečně být zprostředkovatelem, který pomůže oběma stranám najít řešení. Já vím, že jsme proti mm, tomu, ale pojďme si připustit to, jaké jsou eh, příčiny této krize. Kolega tady nikomu nestraní, což je dobře. Já eh, bych se ještě ráda vyjádřila k té otázce jména, což je eh, velmi oblíbená otázka. Paní kolegyně Nates, máte naprostou pravdu. Nicméně v tuto chvíli jde o, politické o politickou otázku a o tom diskutujeme. Já si myslím, že v napjatém Mm, politickém klimatu, který eh, v této zemi vládne. To bude velmi složité. Je řečeno, že potřebujeme impuls pro změnu, nicméně ten návrh je stále ještě na stole a Řecko vítá a podporuje nové iniciativy Eh, pana velvyslance, který tady navštívil Skopě před několika dny. Eh, jsou to nové čerstvé myšlenky a velmi si také ceníme eh, iniciativy pana komisaře Fileho. Souhlasíme s nimi, protože on říká, že jako Evropská unie by měla v tomto ohledu sehrát svoji roli. Nicméně, <clears throat> úplně poslední věc, kterou řeknu. Naše diskuze o Chorvatsku podpořila moje přesvědčení, že bilaterální otázky by měly být vyřešeny co možná nejdříve. Dokonce ještě předtím, než začneme s vyjednáváními, protože jinak se ocitneme ve stejné situaci, jako jsme nyní. To znamená, že budeme uh, přemýšlet o plánu B jako v případě Chorvatska. To znamená, že já si myslím, že bychom o tom měli diskutovat již nyní. Děkuji. Kirilov, you have the floor. Děkuji, slovo má pan Kirilov, prosím. Thank you, chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Pan zpravodaj neměl vůbec jednoduchý úkol a učinil všechno, co bylo v jeho silách. On se tady věnuje některým vážným problémům. Dovolte mi, abych ještě jednou řekl, že Bulharsko eh, eh, trpělivě čekalo na okraji. Dobře, vědě, dobře jsme věděli, že se nejedná pouze o otázku jména. Jde o rostoucí trend nacionalismu, který se objevuje v našich sousedních zemích. Nejde pouze o manipulaci historických faktů, nejde o události, které jsou staré tisíc let. I nedávná fakta jsou manipulována. A my navrhujeme, eh, je to v textu a já doufám, že pan Hobby to začlení. Dobře, nemusíme bojovat eh, o historii, ale pojďme tedy společně slavit určité historické události. Eh, my jsme minulý rok eh, uctívali památku jednoho bojovníka za svobodu proti turecké okupaci a ten, kdo eh, si tuto památku připomínal, byl terčem útoku. Policie nezjistila, kdo byl pachatelem. Já si myslím, že zkrátka je potřeba si připomínat společně historické události a zatím tomu tak není. Já si myslím, že bychom se měli soustředit na naši snahu, abychom tedy vytvořili dobré sousedské vztahy jak s Řeckem, tak s Bulharskem, aby Makedonie měla dobré uh, sousedské vztahy s Řeckem a i Bulharskem, protože jinak nedostojíme tomu impulzu pro změnu. Uh, my již máme tady pracovní skupiny, které fungují, mohli bychom eh, zahájit vyjednávání, ale je potřeba, aby to bylo skutečné, aby eh, tady eh, to nebyly pouze rozeslané pozvánky. Je potřeba, abychom se společně podívali na naši historii. To znamená, že se musíme snažit, abychom byli nápomocni, abychom byli konstruktivní, ale zároveň musíme jasně formulovat naše podmínky, protože bez nich Eh, nevznikne dobré sousedství, klima dobrého sousedství. Rád bych se zeptal na jednu věc. Eh, je tu řeč o nákladech na nerozšíření, že by bylo dobré, kdyby je Unie vyčíslila. Možná, že by bylo dobré, kdyby to pan zpravodaj ještě nějak rozšířil. A druhá věc eh, se týká nedávných událostí. Opozice tady odešla z parlamentu, já jsem uh, zaslechl, že někteří představitelé polici- uh, opozice byli zadržováni policií. Rád bych se, rád bych se zeptal, jestli je to pravda. Děkuji. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря на господин Hovit. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, eh, pane zpravodaji, za váš návrh doufám, že se nám podaří dosáhnout takového kompromisu, který budeme moci všichni podpořit. Myslím, že všichni podporujeme evropskou integraci Republiky Makedonie. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, není eh, mlčet o problémech. Potřebujeme na ně eh, poukázat, eh, zejména na ty, které jsou nejdůležitější. Teď mám na mysli prosincovou radu a sousedské vztahy. Problémy nesouvisejí s historií, ale my, s diskriminací makedonských občanů, kteří uvádějí e, svou e, státní příslušnost nebo národnost, bulharskou e, národnost. Já e, jsem e, nevěděl, eh, zda eh, tato komunita skutečně ví o všech eh, problémech a proto bych chtěl požádat Skopje, aby opravdu se sešli se zástupci bulharských, bulharské komunity, aby měli s nimi pravidelný kontakt, aby zjistili tedy, i s jakými problémy se tato komunita potýká slyšel jsem o takzvaném lustračním zákoně no a e, zahájení, e, otevírání archivů. E, je pochopitelné, že v této komisi vznikl, vznikl určitý vliv zaměřený na diskreditaci určitých osob a to silně souvisí s předchozími pokusy ve střední a východní Evropě, eh, když tam bojovali nebo vypořádávali se s předešlým komunistickým obdobím. Nicméně nebudu opakovat, co uvedli předřečníci, velice dobře víte, jaká jsou fakta, víme, co se děje eh, v parlamentech a víme, co se děje Eh, konkrétně v tomto parlamentu opoziční eh, představitelé v podstatě mm, eh, vypuzeni. A před několika dny jsme slyšeli, že Makedonie je jen částečně svobodnou zemí, takže se potřebujeme zaměřit na ty největší problémy. Pan Angurakis. Pane předsedo, chci se vyjádřit bodu 25. Bod 25 je bod, se kterým souhlasím. Skutečně vysoká nezaměstněnost ve mně zbuzuje velké obavy, ale já nevím, zda to má co dočinění se zostřením kapitalistické krize, která existuje tak jako tak v Evropě. A já si myslím, že přístup a vstup bývalé Jugoslávské republiky Makedonie do EU by tuto tuto skutečně skutečnost ještě zvýšil. Dejme například někam a řekneme, že občan České republiky by měl žít eh, se 100 eury. To prostě nejde. Víme, že v eh, zemích, jako je například eh, Řecko, Portugalsko, je obrovská nezaměstnanost. Ale teď se vraťme ke zprávě. Skutečně blahopřebuji panu Havitovi za jeho zprávu, ale to, co skutečně navrhuje jako boj proti nezaměstnanosti, to nejde, protože růst ten eh, nebude jen tak z ničeho. Řekněte nám, pane Hovite, z jakého modelu vůbec vycházíte? Co by eh, měla udělat eh, sousedská země pro to, aby nedošlo k takovýmto problémům? A my vždycky hovoříme o předchozích zprávách, ale by bylo dobré, abychom jsme se zaměřili také na budoucnost a na aktuální problémy, protože pan předseda to vyjádřil velmi dobře. Kdo eh, prostě eh, už naskočil na ten autobus, tak ten se bude snažit ostatní setřást, který mají stejný úmysl. Takže eh, podívejme se na práv, mezinárodní právo, na OSN, anebo na zákon silnějšího. A tady v bodě 10 máme právě ten zákon toho E, silnějšího. A to platí také v souvislosti se sousední zemí Řeckem. Nemáme zatím žádnou odpověď. Máme také Američany. Bude se pan Obama zabývat s touto otázkou? A co může učinit pan komisař pro vyřešení této otázky? Thank you. Děkuji. Paní Dženáko má slovo. Κύριε Πρόεδρε, Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla srdečně eh, poděkovat panu Hovitovi za jeho zprávu. Je to zpráva, která se značně odlišuje od zprávy z minulého roku. Minulý rok to bylo více než 60 odstavců, teď jich je pouze 24. Ale myslím si, že jste opomněl některé body v souvislosti eh, s situací v zemi. Například událo 24. prosince, to bylo skutečně velmi závažné. A potom bych chtěla hovořit o té teorii, o které hovoří mnoho kolegů, že se jedná o spor ohledně názvu této země. Vůbec se netýká eh, tento spor netýká názvu země. Jedná se o zcela jiné věci, jako například eh, vztahovat současné problémy na antiku, anebo identita, já si myslím, že eh, Řecko učinilo některé kroky, například minister zahraničních věcí poslal dopis reprezentantům bývalé republiky Jugoslávie s nás s tím, aby eh, bylo vypracováno memorandum o porozumění. A myslím si, že tento postup běží běží eh, pod patronací OSN. Nejedná se tady o bilaterální eh, problém, jedná se o mezinárodní problém. a z toho důvodu se OSN tímto problémem také zabývá. A my jsme vlastně byli velmi zklamáni, když jsme se vrátili do Aten a nemá cenu investovat do nějaké chybné identity, do dob z, vycházející z antiky. To má co dočinění s lidmi a Myslím si, že nemá cenu vnucovat lidem něco, co je neudržitelné. Máme co dočinění s problémy, které se týkají druhé světové války, ale také operacím, ke kterým došlo ohledně vlivu na Řecko. Když vláda a strany v této zemi se nazývají Svobodná Makedonie, a na mapě je Soluň jako hlavní město, tak to, promiňte mi, to je skutečně e, vrchol, se kterým se nemůžeme smířit. Myslím si, že ta země vůbec nemá zájem na vyřešení otázky. Děkuji. Mr. Posselt. Pan Posselt, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám na srdci dvě věci. Za prvé, velmi souhlasíme s rozumnou zprávou pana Hovita, který se skutečně snaží eh, dobře hodnotit, objektivně hodnotit velmi komplikovanou vnitropolitickou situaci v Makedonii, stejně jako pan komisař File. Eh, já jsem i v makedonských médiích jasně řekl, že by se měli inspirovat u sousedních zemích, které pokročily na cestě do Evropské unie pouze te- proto, že opozice akceptovala, že většina je zkrátka většina a že musí počkat do konce legislativního období a potom mohou opět kandidovat a zkusit štěstí ve volbách. Ale většina zkrátka Zase naopak musí respektovat, že menšina má svoje práva menšiny. Eh, musíme říci, že to někdy funguje lépe, než to vypadá, ale já si myslím, že politické strany by měly s takovými excesy končit. My jsme, my jsme v Německu měli velkého socialistu, pana Wernera, který eh, na několik hodin opustil spolkový zněm a řekl, že kdo vyjde, musí zase vejít dovnitř. A proto tedy říkám dnešní makedonské eh, opozici, že bojkot není řešení, že strany zkrátka musí spolu navzájem spolupracovat. Druhá věc. A to říkám zcela jasně kolegovi Černakovcovi, musíme eh, přestat s tím, abychom malovali takové to, čerty na zeď, protože Makedonie změnila svoji ústavu a do té ústavy vepsala, že nebude mít žádné územní nároky na sousední země. Byť by je měla, tak eh, by byly naprosto směšné a eh, podivné vzhledem k velikosti zemí. Ale bylo řečeno, že v této souvislosti bude vyřešena i otázka jména. Makedonie změnila svoji ústavu, svůj erb, státní znak a tak dále. Změnila i mapy a po 20 letech se otázka názvu používá jako e, blokační prostředek. Já souhlasím s pane komisařem Filem v tom, že musíme začít s rozhovory na toto téma, které bez tak budou trvat mnoho let, ale není možné, aby e, abychom tedy využívali ten problém jména jako nástroj pro blokádu. To je podle mého názoru nepřijatelné. Děkuji, pane poslté, a nyní Eh, promluví pan David Kalanen jménem komise. Prosím. Thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Vrátím se k závěrům Rady pro všeobecné záležitosti z prosince. To jsou významné eh, závěry pro bývalou republiku Makedonii. Nejsou statické eh, s ohledem na minulý rok a Těsně po uvedení těchto závěrů rada začala pracovat na přípravě jarní zprávy, která byla zadaná s radou, eh, zejména shodem na tři eh, prvky implementace priorit, dialogu o přistoupení na vysoké úrovni, pokrok eh, v dobrých sousedských vztazích a třetí bod vyřešit otázku názvu. Jak víte, máme málo času. Naším úmyslem je přijmout zprávu někdy v dubnu, což znamená, že je nutné, abychom se pustili i hned do práce. V této souvislosti pan komisař File byl ve styku se všemi protistranami a již eh, žádal dopisem o bližší kontakt a koordinaci bilaterální a trilaterální eh, schůze. Důležité je, že každá schůze a zasedání je třeba chápat jako zásadní, musí se zaměřovat na hledání výsledku, řešení a je třeba zajistit, že tato zasedání a schůze povedou eh, k důležitým výsledkům. Jen v několika slovech ohledně politické krize, eh, kterou sledujeme opravdu velice podrobně co se stalo tedy před 24. prosincem i 24. prosince je znepokojivé. Generální tajemník Sanino navštívil zemi minulý týden v kontextu pravidelného setkávání a follow-upu při přípravě dubnové zprávy a sešel se s představiteli všech politických stran ohledně jejich snahy eh, přesáhnout e, a ukončit stávající patovou situaci. E, v delegaci společně s americkým velvyslancem e, přednesl prohlášení a žádal všechny strany, aby respektovaly institucionální procedury a demokratické hodnoty, na níž je založen parlament a apeloval na opoziční stranu, aby se vrátila do parlamentu. To jsem chtěl uvést proto, abych ukázal, že opravdu velice zblízka sledujeme celou situaci. Pan komisař také velice podrobně sleduje. Ehm, plánuje navštívit Skopje v rámci toho dialogu na vysoké úrovni ehm, velice brzy. Další jednání dále probíhají. Orgány ve Skopě přijímají celou řadu opatření v mnoha oblastech Pan Prpovsky se setkává právě teď s komisařem Filem ohledně opatření, které přijala vláda a chystá se přijmout. V této souvislosti budeme úzce monitorovat situaci a zahají se do Skopje vrátíme. Děkuji ještě jednou za pozornost. Pane eh, Salavrako, je to Hezká otázka. No, já jsem se chtěl vyjádřit ještě k jedné věci. Řecko bylo jednou z deseti členských států eh, Evropské unie, které nevznesly výhrady eh, k, proti rozšíření Evropské unie. Dneska je nám, z nás 27 a další členský stát stojí za dveřmi. Šest vlád různých, šest Eh, stran řecké vlády již od počátku eh, tohoto procesu je tady u vlády, ale já bych tomu rád řekl, že Řecko tady nevyhrožovalo Makedonii. Je velmi důležité, aby to všichni pochopili. Řecko samozřejmě bojuje s vážnými problémy a ty by tady měly zaznít. Já si myslím, že tento dopis by měl, směřován, by měl být směřován eh, na adresu Skopě. To nebyla procedurální připomínka, pane kolego? Pane Howite, máte závěrečné slovo, prosím stručně. Já děkuji všem kolegům. Možná, že jsem si nepoznamenal pečlivě všechny jmenovitě. To znamená, že se omlouvám, pokud na někoho eh, zapomenu. Děkuji paní Cornelisen, paní, panu Kukanovi, panu Posiltovi. Eh, ano, my řekneme v té zprávě něco o politické situaci. Eh, moje zpráva byla sepsána předtím, než ty uh, události 24. prosince nestal, nastaly, proto tam o tom nic není, ale zahrnuto do toho uh, budu konstatovat, že tady bylo vydáno stanovisko Evropskou unii a že to je velmi vyvážené, konstruktivní stanovisko, které je možno využít jako výchozí bod. Nyní eh, k tomu, co říkala paní Cornelisen, eh, že bychom tady měli říct něco konkrétnějšího o tom sporu o jméno. Já jsem řekl, že tady potřebujeme vyčkat, protože eh, je tam dost sporů, dost nejasná situace. Řekl jsem, že by bylo dobré, kdybychom tady, tady uvažovali o že by tedy nebylo jednoznačně dobré, kdybychom uvažovali nějaké, o nějakém konkrétním řešení za Evropský parlament. Já uh, vím, že vaš, váš návrh jde správným směrem. Uh, vy jste také hovořila o tom, že se uh, věnuji otázce víz. Já jsem tam byl před Vánoci a bylo, vím, že by bylo velmi dobré se tomu věnovat. Souhlasím s tím, že by otázka romského obyvatelstva neměla být zneužívána eh, k diskriminaci. Neměla by být zneužívána ani mimo Makedonii, tady v Bruselu nebo někde jinde, v tom smyslu, že by byly vydávány, eh, byla by dávána nějaká nespravedlivá omezování cestování eh, makedonských občanů. Děkuji panu Tanokovi za to, co řekl. On zmínil Albánii. Eh, jsou lidé, kteří říkají, že země má zůstat tam, kde je a nic se nemá měnit. Ale Albánie, příklad Albánie ukazuje, že to není pravda. Pokud chceme, aby tyto země pokročily na své cestě eh, k demokracii a míru, tak nemůžeme tu zemi vynechat. Proto naprosto souhlasím s tím, co řekl pan Howitt. A nyní k tomu, co řekl pan kolega Salafrakos. On říká, že osobně sympatizuje se s Makedonií a je pro eh, její eh, integraci do Evropské unie pro rozšíření. Pojďme tedy vaše osobní přesvědčení nějak vtělit a transformovat do toho textu. Já jsem řekl, že eh, minulém roce došlo k jasnému pokroku. Eh, vy jste zmínil otázku sochy, ale já si myslím, že to není věc, která by časově spadala do loňského roku. Já vím, že došlo eh, ke korespondenci eh, to máte pravdu, ale pojďme tedy spolupracovat a najít společné body. Paní Nates, já se snažím, aby eh, ta země nezůstala osamocena. Vy jste řekla, že jste osamocena ve své politické skupině, takže se pojďme eh, postarat o to, aby ta země na tom nebyla podobně. Eh, paní Kopa je Eh, dobré, eh, abychom eh, se vyhnuli situaci, kdy jedna země bude kontrolována jinou zemí. Ale já se tedy ptám, co je špatného na tom, když obě země sdílí společnou tradici, společnou historii. Já vím, že jste Eh, o to možná nestála, ale bylo by velmi dobré, kdyby to nebylo možno takto interpretovat, kdyby nedošlo eh, k takovému nedorozumění. Eh, velmi si vás osobně vážím. A nyní k tomu, co řekl pan Kirilov. Společné akce ano. Všichni se na to můžeme shodnout. Otázka zní, jaké akce a kdy. Uh, je to velmi komplikovaný proces a zatím ty strany nedospěly k dohodě, ale je to možné a pokud bych vám k tomu mohl, v tom mohl být nějak nápomocen, tak eh, se o to vynasnažím. Velmi si vážím toho, co jste řekl o těch pracovních skupinách, které eh, již vznikly. Nemám žádné informace o tom, že by byli policií zadržováni zastup, zástupci eh, opozice. Vím, že eh, byly některé osoby zraněny při těch protestech, to je tedy alespoň informace, která se ke mně dostala. Pane Kovačeve, já ještě jednou zdůrazňuji, že se budu snažit o diskuzi s vámi, tak abychom našli kompromis, který bude uh, dobře vyjadřovat naše zájmy. Já jsem eh, ve své zprávě eh, v loňském roce jasně řekl, že musíme označit a konstatovat eh, veškeré zneužívání práv, ale že zároveň nemůžeme nikomu stranit. <clears throat> Mělo by to být založeno pouze na objektivním hodnocení minulosti. Doufám, že na tom se můžeme shodnout. Pan Androlakis. Uh, a ekonomický model. Velmi rád jsem slyšel o tom, že Švédové a Britové investují do eh, této země. Eh, to je velmi pozitivní je tu velmi rozvinutý cestovní ruch, protože tato země má velký potenciál. Pokud jde o cestovní ruch, možná, že by bylo dobré, kdybychom spolu vypili sklenku tamnějšího vína, protože je to skvělá, skvělé víno, skvělá země. Bylo by dobré, kdyby ta jednání pokračovala. To je tedy v mém zájmu. Pane poslte, eh, na vaši adresu už jsem hovořil, to, dobře, takže je to všechno. Pane předsedo, už jsem řekl, že eh, tři hlavní politické strany eh, vedou dialog a je velmi důležité, abychom o tom věděli, protože to ukazuje, že je tu snaha překonat problémy. Informace, které mám o Řecku, je taková, že tady. Řecko řeklo, že se chtějí, eh, že chtějí tedy nejprve nechat eh, možnost eh, pro dialog s OSN a s panem Nemecevem. Nejsou ale proti setkání, pokud budou splněny poznám, poz, podmínky a pokud tedy uh, budou řádně pozvány. Pan Grujevsky k tomu řekl po tomto stanovisku, že tady budeme pokračovat eh, v těchto dobrých krocích, protože chceme, aby se celý problém vyřešil. A dále vyjadřuje naději, že se objeví další iniciativy z nejzrůznějších stran. A pokud jde o nás, vždycky budeme mít iniciativu a budeme se snažit eh, posunovat směrem eh, díky němuž bychom vyřešili celý spor. Já nepodceňuji Eh, tyto spory a rozdíly, ale myslím si, že pokud on to takto formuluje, tak i tento text je naší iniciativou a do června tohoto roku určitě budeme svědky situace, eh, díky níž by mohla jednání začít. A já prosím kolegy napříč politickým spektrem, aby mi eh, v tom pomohli. Děkuji. Thank you. Deadline for... Děkuji. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 6 p.m. 20. 8. ledna 18 hodin. 28 January, yeah. 28. 8. 28. Sorry. No. Next point, 2012. Další eh, bod je eh, zpráva pokroku Srbska. Eh, jmenujete se Jelko nebo Jelko? Jelko Kačin. Toto je eh, druhá diskuze od návrhem zprávy předloženém výboru 3. prosince. Lhůta pro pozměňovací návrhy byla leden 9. ledna a 190 pozměňovacích návrhů přišlo celkem a proto předávám teď slovo panu zpravodaji Kačinovi, aby nás mohla informovat. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také kolegové, zástupci komise. Rád bych poděkoval stínovým zpravodajům a dalším kolegům za to, že předkládali konstruktivní a e, pertinentní pozměňovací návrhy. E, jsou velice blízké mé původní myšlence. Politické skupiny se shodnou o svých hlavních sděleních, ohledně toho, co je třeba poslat vládě této eh, země v našem sdělení. To se týče otázky Vojvodiny, tam bude pozměňovací návrh a, a eh, také pozměňovací návrh, který se týká zelených. Ještě pracujeme na kompromisním pozměňovacím návrhu, který měl být připraven do čtvrtka. Co se týče klíčových eh, priorit Kosova došlo k určitému pokroku oproti prvnímu zvažování této zprávy, které proběhlo 3. prosince. Pan Dačič vedl čtvrtou Eh, řadu eh, jednání na vysoké úrovni s panem Tačem eh, minulý týden. Třeba, že něco ještě třeba dořešit Srbsko, dosáhlo významného pokroku ve vztazích s Kosovem. Už jsem se o tom zmiňoval včera, když jsme diskutovali toto. Dohoda o IBM už Eh, má být eh, přijata a také rozvedena na další eh, přechody. Všechny další prvky probíhají víceméně hladce. Ještě nejasná situace ohledně Severního Kosova. Usnesení se detailně zabývá právě tímto aspektem. Jasně stanovujeme, že dělení Kosova podle etnických eh, hledisek není možností, kterou bychom zvažovali. Vítáme usnesení ohledně prohlášení principu eh, národním schromáždění 12. ledna. Kosovo eh, se o tom vyjadřilo už dávno. Jde o to, aby byl legitimní tento dialog, aby jasně stanovil práva menšin a význam evropské integrace pro Srbsko a celý region. Nesouhlasím s interpretací, eh, kterou přednesl před několika dny pan poslanec ohledně tohoto usnesení, že tedy eh, oceňuje pozitivní vedlejší eh, efekty. Já si myslím, že mm, je to velký pokrok oproti minulosti, což bylo dosaženo. Pak je tu zbořecká armáda z Prešova, což je podle nás vnitřní srbská záležitost, která má bilaterální dopady. A já jsem velice rád, že mohu říct, že nedošlo k žádnému incidentu při odstranění pomníků v neděli ráno. Nicméně bych rád obě, nebo všechny strany volal k dalšímu dialogu o všech možných dalších otázkách eh, je zapotřebí hlubšího dialogu eh, a Bělehrad se musí snažit lépe hovořit s místními představiteli a oni naproti tomu také s Bělehradem. Nehledě na to došlo k znesvěcení náhrobních kamenů eh, z noci z neděle na pondělí. Já silně odsuzuji toto násilí a doufám, že kosovské orgány budou předcházet podobným incidentům v budoucnosti. Pachatelé musí být nalezeni a potrestáni. Je eh, jedním z hlavních zásadních práv eh, i to mít eh, možnost pohřbívat své své blízké. Žádám proto patřičné orgány, aby respektovali toto právo a je zapotřebí, aby toto učinili eh, pro evropskou budoucnost a pro svou budoucí mladou generaci. Žádám eh, předsedy vlády obou dvou států, pana Milanoviče a Dečiče, eh, kteří se sešli 16. aby dále prohlubili vztahy mezi oběma zeměmi. Ekonomická spolupráce může být významně zlepšena. Na druhé straně Systémový boj proti korupci je, musí přezít do další fáze. Snahy pana Vučiče dodali dynamiku v boji proti korupci a srbské politice jako takové. Měli bychom přivítat takovýto postup a měli bychom pozbuzovat srbské vedoucí představitele, aby se vypořádávali tímto způsobem se systémovou korupcí. Veřejné podniky jsou v Srbsku kontrolovány a špatně vedeny politickými stranami. Boj eh, v proti korupci nemůže, nebo nemá být veden eh, ve eh, veřejných prostředcích, nemá podkopávat právní základ a právní stát. Je zapotřebí, zde byly nezávislé regulační orgány, které potřebují patřičné finanční a administrativní zdroje pro výkon své práce. Jen silné nezávislé instituce dosáhnou tohoto cíle v boji proti korupci, aby tento boj byl dlouhodobý a trvale udržitelný. Také třeba konstatovat špatný e, stav e, srbské ekonomiky. 27% je nezaměstnanost, je tam mnoho chudých občanů. E, je zapotřebí silných investic ale to není možné, pokud se, nedos, eh, pokud se nerozhodnou noví investoři, eh, investory této země, eh, k čemuž jim překáží nejistoty, o kterých jsem předtím hovořil. Boj proti korupci musí jít ruku ruce s budováním soudnictví a nezávislých institucí. Za 13 měsíců bude komise předkládat další zprávu o radě a já jsem přesvědčen, že Srbsko bude jednat zodpovědně a v patřičném čase vyřeší zbývající otázky, aby rada mohla stanovit datum pro zahájení e, přístupových jednání. A tímto věřím, že Srbsko nevyvratně nastoupí na vlak jedoucí směrem do EU you, Mr. Kachin. Děkuji, pane Kačine. Pan Šleflin. E Tínový zpravodaj za EPP, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji panu uh, Jelkovi Kačenovi, protože si myslím, že zpráva je dobrá. A svým způsobem je to příspěvek eh, nebo takto, eh, zprávu ctí, že se setkala se 190 pozměňovacími návrhy. Já nechci opakovat to, co právě řekl pan Kačin, protože on zmínil celou řadu věcí dneska i při jiných příležitostech, ale rád bych eh, uvedl několik krátkých bodů. Eh, Pan Havit bohužel odešel, ale zmínil velmi zajímavou myšlenku, že by každá země měla dát stranou určitou část HDP, kterou by potom zpravovali místní samozprávy. Já si myslím, že je to věc, na kterou bychom se měli zamyslet, ne pouze v příle- eh, při příležitosti této zprávy, ale do budoucna. Měli bychom to tady si poznamenat. Druhá věc. Eh, je to eh, záležitost, kterou už jsem zmiňoval dříve, a sice otázka srbské ústavy, která podle mého názoru i nadále prohlašuje, že srbské že Kosovo je integrální součástí srbského území. Já si myslím, že to se musí změnit. Tak toto není nepřijatelné, protože dokud to budeme přijímat, akceptovat, tak zároveň akceptujeme, že tady je určitý právní rozpor eh, v jádru tohoto procesu, eh, se kterým v podstatě souhlasíme. To znamená vstup Srbska do Evropské unie, eh, což je posledku cílem celé věci. Byť by se všechno vyřešilo, byť by tedy vládl mír a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 národy spolu žili v míru a solidaritě, tak, solid, tak eh, Kosova bude i nadále eh, integrální eh, součástí Srbskou, dokud tam bude nějaké obyvatelstvo. Víme, jaké, jaká ta situace je, protože vždycky tady budou vztahy mezi Srbskem a kosovskými Srby. Ta komunita je zkrátka příliš velká na to, aby nějak zmizela. Rád bych k tomu řekl jednu věc a já si myslím, že nad tím se musíme velmi pečlivě zamyslet. Kosovští Srbové nedali souhlas eh, s tím, aby se stali občany Kosova. Tento eh, proces eh, tedy probíhá tak, aby se zajistila jistota hranic. Já samozřejmě souhlasím s tím procesem, je to důležité, ale zároveň bychom se měli zamyslet nad tím, jaké to bude mít dopady pro vnitřní stabilitu Kosova a pro vztah se Srbskem. Já si myslím, že ty obě věci se spolu navzájem ovlivňují. Pan Rouček mě při předešlé diskuzi eh, obvinil z toho, že jsem pesimista, protože jsem Maďar, ale já nejsem pesimista, já jsem pouze realista. Jsem, potř- jsem přesvědčen o tom, že se musíme podívat i na jiné možné scénáře. My jsme o tom diskutovali v Tyraně, v Prištině Hovořili jsme o tom, že suverénní svrchované Kosovo eh, tedy uvažuje o sloučení s Albánií. Já vím, že eh, mm, to je někdy pohádka, kterou můžeme strašit děti, ale v každém případě je to myšlenka, která se objevuje a měli bychom ji eh, vzít v potaz. Pokud by tento scénář byl nějak ve hře, tak by se to samozřejmě dotklo i Makedonie a nepochybně by se to dotklo Srbska. A proto eh, o tom musíme přemýšlet, musíme se zamyslet nad tím, jaký význam to má pro budoucí demokracii eh, v Srbsku Makedonii. Děkuji, pane předsedo, to je všechno. Miss Kopa. Děkuji a slovo má paní Kopa. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkovala panu autorovi za otevřenost, se kterou eh, eh, přistupoval k našim eh, pozměňovacím návrhům. Například je řečeno, že musíme dosáhnout nějakých výsledků v boji proti korupci, zároveň musíme bojovat proti diskriminaci a zároveň musíme zdůraznit regionální spolupráci a dobré sousedské vztahy. Jsou tu některé další otázky, které podle mě může pan zpravodaj vyladit, dopracovat. Eh, podle mého názoru eh, je tu jedna věc, eh, na kterou bychom se měli zaměřit, a sice zachovat dobrou rovnováhu mezi otázkou Kosova a dalšími otázkami, které jsou zpěty s demokratickým procesem nebo s konsolidací demokracie v Kosovu. Já už jsem při první diskuzi o této zprávě řekla, že během naší návštěvy v Kosovu se občanské organizace eh, vyjádřily v tom smyslu, že eh, přecenění otázky Kosova bude negativní pro občany. Já vím, že Evropský parlament má zvláštní zprávu o Kosovu, o které budeme dneska také diskutovat. Možná, že eh, na plenárním zasedání se o tom bude hlasovat zároveň, tedy na stejném plenárním zasedání, ale já si myslím, že bychom měli eh, obě otázky oddělovat. Eh, bylo by dobré, kdybychom se mohli eh, s, s, shodnout na dvou nebo třech odstavcích, tak abychom z, e, zmínili to, co je skutečně nutné, abychom zároveň omezili tu zprávu. V tomto kontextu bych ráda vyjádřila svoje pochybnosti, pokud jde e, o e, zmiňování té otázky Kosova, pokud jde o u, e, srbskou ústavu. Jak víte, v historii rozšíření se objevily případy, kdy Evropská unie e, požadovala po e, členských státech e, revizi, revizi z územních nároků. Já si myslím, že tady by Evropská unie skutečně měla přispívat k normalizaci vztahů mezi Bělehradem a Prištinou a neměla by se tedy přímo účastnit tohoto sporu. Podle mého názoru je to velmi důležité. Já vím, že probíhá dialog na nejvyšší úrovni mezi zúčastněnými stranami a v této souvislosti to tedy musíme zmínit. A v duchu stejné logiky bych ráda řekla, že musíme respektovat probíhající dialog o e, jménu. Je to tedy zmíněno v odstavci 23. E, eh, pan Hovito zmiňuje ve své vlastní zprávě o fit je to tedy eh, oficiální název, to znamená bývalá Jugoslávská republika Makedonie. A konečně poslední věc, eh, to se týká přímo zprávy. Ráda bych eh, požádala o to, abychom se více věnovali dopadům ekonomické krize na Srbsku, ať už je to nezaměstnanost, veřejné zadlužení, anebo potřeba zajistit dostatečné respektování sociálních a lidských práv. Děkuji. Miss Brandner. Paní Brandner. Thank you very much. Um, and I also would like... Děkuji. Také bych eh, ráda ze všeho nejdříve eh, poděkovala eh, zpravodaji a myslím, že ty pozměňovací návrhy jsou dobrým základem pro naši další diskuzi. Od poslední zprávy tato země Srbsko učinilo velké kroky směrem k evropské integraci a její, jeho vláda postupovala v domácích reformách. Mnohé ještě zbývá dodělat, ráda bych se zmínila o několika aspektech. Jeden je pro mě velice důležitý a už byl zmíněný paní Kopou, to je soudní systém. Soudnictví potřebuje ještě další zlepšení, potřebuje zlepšit jeho eh, výkonnost, nezávislost. A na základě toho neúspěšného jmenování soudců bychom se na to měli podívat ještě jednou. Ehm, ten, tato věc ukazuje, že zapotřebí eh, upřednostňovat kvalitu před rychlostí a nezávislost. Eh, je také třeba posílit boj proti korupci a vláda by měla co možná nejdříve eh, dokončit svou strategii boje proti korupci a my jako parlament bychom měli jasně sdělit, že vláda musí podporovat nezávislé instituce zejména agenturu eh, boje proti eh, korupci a eh, státního zástupce v boji proti korupci, které je třeba spíše podporovat, než odsouvat stranou. Srbsko musí učinit více také pro skupinu LGBT a další menšiny. A to také v souvislosti se zákazem Gay Pride Parade, k níž došlo údajně z bezpečnostních důvodů. Je třeba bojovat proti homofobii, a přijímat dále dobré kroky proti chuligánským skupinám a dalším. Pak tu jsou určité domácí e, nedostatky, které ukazují, že ještě není čas za, e, na přistoupení jako takové, ale jednání o přistoupení jsou dobrým rámcem pro vytvoření předpokladů pro jejich vyřešení. E, pokroku bylo dosaženo, a já vítám zejména pokračování dialogu Bělehrad Prišťák, v němž nový hnací moment eh, představovaný novými eh, politickými představiteli. Ráda bych poděkovala eh, oběma stranám. Jde nám také o implementaci. Především nám jde o implementaci dohod a hodnocení implementace. Srbská vláda musí se zaměřit na to, aby Eulex a, Eulex a KFOR eh, měli přístup ke strukturám, které jsou vytvářeny v Kosovu. A kolegové už se zmiňovali o dalších prvcích, jako například odstranění toho památníku v neděli. Eh, to vyvolalo spíše znepokojení. A bylo by dobře, aby dialog byl podporován také ve spolupráci s vnější službou Evropské unie, abychom podporovali spolupráci. Jinak by tento proces mohl být podkopán nedostatkem legitimity a veřejné podpory. Je tedy zapotřebí, aby eh, transparentnost a legitimita byly podporovány. Jako poslední stínový zpravodaj pan Tanok. Děkuji vám, pane předsedo. Také vítám tento pokrok Srbska, jak byl zaznamenán ve zprávě. Srbsko se stalo oficiálně kandidátem. A já přemýšlím, kdy budeme moci zahájit jednání o přistoupení. Rád bych se měl tři věcech. Vítám eh, článek 359 a odkaz na něj ohledně trestního zákonníka, zákonníku. Eh, jeden z mých voličů srbského původu eh, hovořil o tom, že se jedná o eh, nacionalizaci a vyvlasování tohoto konkrétního eh, v tomto konkrétním, v této konkrétní zákonné normě a já jsem tedy rád, že byl změněn tento trestní zákonník, nicméně byla změněna slova, zatímco se tolik nezměnily Eh, nezměnili principy jako takové. Ohledně dialogu Bělehrad Prešna samozřejmě, že ji vítám, ale zásadně nesouhlasím s kolegem eh, Georgem eh, Šoflinem, třeba, že ji nesmírně respektuji jako akademika. My jako parlament bychom měli stanovit určité meze ohledně toho, co je v ústavě. To si ale myslím, že určité, určité vměšování Eh, já si myslím, že eh, to je taková otázka, která je mezi eh, Irskem a Velkou Británií a je třeba respektovat aspirace a touhy občanů. Ohledně hranic mohu říci, že hranice byly změněny mezinárodními obavami ohledně toho, že bude uznáno Kosovo. Mnoho členských států neuznalo Kosovo a v žádném případě by neměly být absolutní principy, které by se týkaly teritoriální integrity s, s um, auto nebo sebeurčení, tam, kde ještě není stát a jeho hranice plně uznány. Je jasné, že mnozí lidé v Srbsku eh, teď budou chtít eh, vyjednávat eh, o těchto věcech výměnou za stabilizaci Kosova. Takže tato eh, diskuze se určitě ještě vrátí na pořad jednání. A mohli bychom být obviněni z pokrytectví a z toho, jak se stavíme k těmto eh, tématům. A chci ještě říci, že vítám eh, to, co se píše o panu Dačičovi a jeho oficiální návštěvě Srbsko nebylo ochotno eh, tak to jedna teď vidíme, že dochází ke zlepšování vztahu obou států a vidíme, že tedy vysocí představitelé obou dvou států se navštěvují a jednají spolu. To je pozitivní. Mr. Kukan. Pan Kukan. Děkuji, pane předsedo. Pan zpravodaj odvedl velmi dobrou práci. Jsem rád, že většina pozměňovacích návrhů směřuje podobným směrem. Já si nemyslím, že bude obtížné najít eh, kompromisní pozměňovací návrhy. Kromě toho vítám skutečnost, že většina pozměňovacích návrhů eh, souhlasí s tím, aby bylo stanoveno datum pro zahájení přístupových jednání. Eh, jednání by měla být zahájena, jakmile eh, Srbsko splní podmínky. Spolupráce s Makedonií Kosovem to by mělo také pokračovat. Kromě toho bychom měli trvat na e, řádných výsledcích dialogu informace e, o těchto výsledcích, komunikování těchto výsledků. E, to je také velmi důležité, protože si myslím, že my jako poslanci Evropského parlamentu bychom měli být informováni o tom, co v tomto dialogu probíhá, o co v něm jde, a to lépe než doposud. Rád bych zdůraznil, že je nutné provést další reformy soudního systému, to je v té zprávě taktéž, taktéž zmíněno. Srbsko potřebuje zlepšit účinnost, efektivnost systému a zároveň posílit jeho nestrannost a nezávislost. Dobře fungující systém soudnictví je páteří demokratického systému a je to velmi důležitá podmínka integračního procesu do Evropské unie. Rád bych eh, tady eh, dal najevo svoje pochybnosti, pokud jde o vysoký počet eh, případů Srbska před Evropským soudem pro lidská práva. Eh, potom eh, článek 71 se tady věnuje nedávnému vývoji. Já doufám, že o této, diskuze, eh, o této věci budeme diskutovat a že tady dospějeme k nějakému řešení. Myslím si, že tato otázka by měla být co možná nejrychleji ukončena, že by to srbská vláda měla ukončit. Já věřím, že Evropský parlament eh, bude i nadále bedlivě sledovat, jak se celá věc vyvíjí, jak se vyvíjí eh, situace kolem tohoto článku. A kromě toho tedy souhlasím s panem zpravodajem, pokud jde o situaci eh, v Preševo, v údolí Preševo. Já si myslím, že jeho hodnocení je vyvážené. Domnívám se, že není známkou slabostí jakékoliv vlády, eh, když se snaží o trpělivý, klidný dialog s menšinami, tak abychom dospěli k výsledku. Není Eh, projevem slabosti národní menšiny, když se zdrží toho, aby činili nějaké kroky, které by, eh, vzrost, které by přispěly k, eh, k dalšímu napětí. Děkuji. Děkuji a slovo má pan posud, prosím. Já také. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji také kolegovi Kacinovi za skutečně velmi vyčerpávající práci k tomuto zcela složitému tématu. E, teď bych chtěl něco říci k ústavě Srbska. My jsme předtím diskutovali o tom, že pokud Chorvatsko a Černá hor, hora mají relativně nevýznamné bilaterální problémy, které lze vyřešit. A hovořili jsme vždycky o bilaterálních problémech, které je nutno vyřešit. Tak u Makedonie je to tak, že ještě předtím, než jsme začali navazovat diplomatické vztahy s Makedonií, tak jsme od této země vyžadovali, a to byl kompromis 98, že nebude mít žádné územní nároky vůči svým sousedům. A najednou je akceptováno, že v srbské ústavě jsou nároky na Kosovo. To je země, která je oznána z 22 z 27 zemím a Japonskem a dalšími zeměmi to je věc, které, kterou nejsem schopen pochopit. Celá jasně musíme vyžadovat to, aby byl tento problém vyřešen. Nevím přesně kdy, ale eh, v procesu eh, přistupování by měl být tento problém vyřešen. To ví každý z nás. My dneska diskutujeme relativně směšné problémy, ale eh, problém, který je v ústavě, problém nároku na území, na sousední země, to je závažný eh, problém. A to tež eh, platí eh, také o zprávě o menšin. Kdo ještě nebyl v Prešovu, tak tomu doporučuji, aby tam jel je tam nepředstavitelná chudoba. Musíme udělat něco, aby došlo k malému pohraničnímu styku s Makedonií a s Kosovem. Lidé jsou tam zcela izolováni a práva menšin tam vůbec neexistují. A když je porovnáme s eh, právy menšin, alespoň na papíře, bez hodnocení Srbů v Kosovu, tak vidíme eh, skutečnou nerovnováhu. A já jsem proti měnění hranic, ale myslím si, že menšiny na obou stranách musí mít stejná práva. A kdo se domyslí, že může, si myslí, že může otvírat eh, národnostní otázky, otázky hranic v souvislosti s Mitrovicí, tak si myslím, že musí mít obě strany stejná práva. S Prešelem se nezajím, o to se nezajímá nikdo. Tudíž si myslím, že zapotřebí se na ně zaměřit, protože jinak vznikne velmi závažná válečná situace. A Prševo to není také e, vnitřní záležitost. Prševo má také stejná práva jako e, ostatní a Miloševič se tam silně podílel na těchto vraždách. Pan Kovaček. Předseda Kovačev, prosím. Já si s tím na dokladčíka господин Kacin. Демократизацията předsedo. Nejprve bych rád poděkoval panu Kačinovi za jeho zprávu. Demokratizace Srbska je velmi důležitá ne pouze pro danou zemi, ale pro celý region a já si myslím, že všichni eh, se na to můžeme shodnout. Všechno, co se stalo v průběhu minulého století, můžeme překonat pouze tehdy, pokud se vydáme cestou evropské integrace a musíme tedy najít eh, nejlepší způsob, jak pomoci Srbsku eh, a jak mu eh, asistovat při evropské integraci. Samozřejmě, že to vyžaduje ochotu Srbska k reformám a to také, pokud jde o vztah k Prištině. Dovolte mi, abych se ale v této souvislosti vrátil k problému, o kterém jsem hovořil v minulosti. Jde o za- otevření archívů eh, bývalé Jugoslávie. Já si myslím, že to je velmi důležité pro demokratizaci Srbska. Je totiž velmi důležité, aby každý věděl, kdo co v minulosti dělal. Díky tomu můžeme eh, do budoucna překonat velmi důležité problémy a eh, Srbsko se tak bude moci přihlásit k evropským zásadám a hodnotám. Ještě jednou bych rád řekl, že Srbsko musí tyto tajné archivy nejen otevřít, ale kromě toho eh, se musí musí vrátit bývalé republice, Jugoslávské republice část archivu, které jim, které, jí patří. Kromě toho je velmi důležité, abychom zaručili možnost učit se národní mateřský jazyk, proto si myslím, že i bulharština by měla být v Srbsku používána a je důležité, abychom všechny tyto otázky překonali a překlenuli tak dosavadní rozpory. O tom hovořil i pan Posad. Na závěr ještě jedna věc. Mezinárodní měnový fond vydal svoje hodnocení situace v zemi a já bych rád vyzval e, kolegy poslance, aby podporovali dlouhodobou ekonomickou stabilitu Srbska, protože bohužel jsme svědky e, toho, že ta situace není uspokojivá ani zde, ani v jiných zemích. Pan Salavrakos, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nesmírně mě těší, že bereme vážně žádost Srbska přistoupení Evropské unii. U důležitých reform došlo k pokroku. Pan Kačin vypracoval objektivní zprávu. Co se týče bodu 23, tak si myslím, že je zcela jasné, že třeba používat správnou eh, terminologii na místo eh, Makedonie Firom. A potom sdílím také názor pana zpravodaje ohledně korupce a e, také nedostatků v justiční správě, ve veřejných orgánech a svobodu justice. Myslím si, že je nutno učinit ještě hodně kroků. A zcela na závěr následující. Přednedávnem jsem četl zprávu ohledně aktuální situace v oblasti finančního rozvoje a také v souvislosti s ilegálním financováním určitých transakcí. Jedná se zde o obrovské finanční prostředky, které tady byly vyjmenovány a z toho důvodu musíme učinit něco, aby vše probíhalo legálně, co se týče eh, finančních transakcí odstave 24 ten vítám, protože tady se jedná o státní a soukromé monopoly a my chceme ale tržní otevřené hospodářství. Je zapotřebí se snažit o větší transparentnost, o větší konkurenceschopnost. A další věc je vysoká nezaměstnanost, velká nutnost spořit. Já si myslím, že pouze opatření eh, šetření nepovedou k politice růstu. A děkuji ještě jednou paní zpravo. Yes. Dříve než <clears throat> předám slovo panu zpravodaji, tak aby to mohl schrnout. Rád bych vás upozornil na to, že hlasování se bude konat ve Štrasburku eh, ve čtvrtek, to znamená 7. Eh, února. Odpoledne v 16.30 to, tu mezi námi bude paní Gruběšič, Gruběšičová, což je vicepremiérka Srbské republiky, srbské vlády. Omlouvám se za výslovnost, která zřejmě nebyla zcela korektní. Omlouvám se. A nyní má slovo pan Kačin. Děkuji, pane předsedo. Ale já si myslím, že by nejprve se měla chopa, chopit slova eh, Evropská komise, pokud je zastoupena, pokud je mezi námi. Thank you very much, Mr. Rapporteur. Can you hear me? Yes. Slyšíte mě, pane zpravodaj? Rád bych jménem komise ocenil práci pana zpravodaje. Jako obvykle se jsme schopni stotožnit se základním nasměřováním té zprávy. E, doufáme, že z těch pozměňovacích návrhů se e, vytvoří e, kompromisní pozměňovací návrhy. My budeme příští týden v Bělehradu vést trvalý dialog a budeme diskutovat také o reformách a také o dialogu s Kosovem, ale ne pouze o něm. Právní stát, demokracie, parlament, otázky eh, řádu. Eh, naprosto sdílíme vaše pochyby, protože eh, my v polovině dubna zveřejníme zprávu a budeme se tedy soustředit na klíčové body pro zahájení jednání, na ty body, které jsou klíčové pro zahájení jednání. Nepochybně to bude společná analýza komise a vysoké představitelky Unie, to je velmi důležitá věc. A bude to hlavní zaměření té zprávy, ale zároveň bychom měli využít příležitosti a podat aktuální informaci o provedených reformách a je potřeba, aby to zároveň e, sloužilo jako pobídka pro e, probíhající práce na všech frontách. Velmi e, se nám líbily reformy, které nová vláda pro vádí. Líbí se nám akční plán, který byl přijat v prosinci. Já si myslím, že o tom budeme dneska odpoledne moci diskutovat s paní vicepremiérkou. pozměňovací návrhy, které již byly předloženy a kompromisní pozměňovací návrhy, které z toho vzniknou, správně popisují ten eh, dosavadní vývoj. Protože k novým událostem dokází tak prakticky každý týden. Dovolte mi, abych zmínil několik věcí. Otázka článku 359-324. Já zatím nevím, jak se to přesně právně má. Zatím je to na úrovni návrhu. Určitě se k tomu budeme moci ještě vyjádřit a e, dospět k e, správnému výsledku. Jako komise se také bedlivě zabýváme implementací a bereme na vědomí také obavy a znepokojení srbských orgánů ohledně e, šetření, které probíhá podle článku 359 a nemělo by být ale oslabeno tou legislativní změnou, takže je zapotřebí najít eh, delikátní rovnováhu a souvisí to také s hlubšími a střednědobými eh, přeskumy trestního zákoníku a vůbec celé oblasti trestního zákona je mm, zapotřebí zlepšit celý ten systém, aby Ehm, vznikl ten správný e, způsob vedení práce státního zástupce soudů a podobně. To je tedy několik bodů, které jsem chtěl zmínit. V souvislosti s pozměňovacími návrhy je možné, že dojde k záhy k setkání a po tomto setkání vás, vám budeme aktualizovat informace. Nový ředitel agentury pro boj proti korupci Eh, ředitelka, byla jmenována včera a je profesionálka v této oblasti. Eh, Vícepremiér navštív, měl návštěvu minulý týden a v prosinci byl přijatý nový zákon o veřejných zakázkách který se velice přibližuje požadavkům AKI. Stále ještě situaci analyzujeme. Nicméně jsme to viděli jako dobrý test evropské integrace. A poslední bod se týká menšin. Většina pozměňovacích návrhů má správný postoj neboli má to být průřezové doporučení ohledně lepšího provádění legislativního rámce. Toto já povzbuzuji, k tomu vybízím, abychom nebyli příliš konkrétní. Ale je také zapotřebí mít na paměti, že orgány patřičné kompetentní si, si jsou vědomi, že třeba tamní rámec lépe využívat ředitel srbský pro práva menšin Ví, že tedy má být eh, určitá rada pro eh, práva menšin, že má vzniknout, je jedna debata eh, zaměřená na to, jak co možná nejlépe využívat tuto radu pro práva menšin. Třeba, že víme, že v roce 2013 zde budou další volby, takže se zabývají i těmito tématy a to ukazuje, že orgány se zabývají našimi obavami, že jich si jsou vědomi rozvíjejí také nové e, strategie, například pro boj proti e, diskriminaci. To je vše, čím jsem chtěla přispět do diskuze. Děkuji, pane Kačine, ještě na závěr. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, stinoví zpravodajové, e, předsedové delegaci, další kolegové, kteří jste se zabývali Balkánem. Děkuji vám všem za podporu, za asistenci při přípravě tohoto dokumentu. Jeví se to tak, že Srbsko se skutečně pohybuje vpřed a že se proměňuje ze státu s problémy do, eh, do hnacího motoru další integrace v regionu, dosáhly obrovského pokroku. E, za setkání, to, nebo to, ten počet setkání mezi oběma předsedy vlád je opravdu rekordní a mělo by být chápáno jako vodítko pro další země, jako indikátor pro další země v této oblasti a v jejich sousedství. Tam, kde je politická vůle a kde k tomu státy takto přistupují, vždy se najde cesta pro řešení. A to je věc, kterou je třeba jasně říci a obdivovat. Těším se na to, že dostaneme další detaily od paní Gruběšičové. Jen bych chtěl reagovat na některé poznámky od stínových zpravodajů a dalších kolegů. Pan Schöpflin hovořil o ústavě. Jak víte, všechny země, které usilují o přistoupení, otevírají kapitolu 23 a 24, což znamená, že musí upgradeovat svou ústavu a to se může stát v případě Srbska, podobně jako v případě jiných zemí. Nechci hovořit o jednotlivých článcích, protože to je velice citlivá věc a není e, moudré přehánět rychlost v otevírání v některých kapitol. Eh, Srbsko je v něčem eh, více vyzrále a vítám eh, tu principiální dohodu o zahájení jednání. Víte, že došlo k pokusům. Tyto principy spočívají v tom, že Eh, dokud se nedohodne všechno, není dohodnuto nic, eh, takže mm, by všechno bylo ponecháno do té doby, dokud nebude všechno implementováno. To by znamenalo zablokování budoucnosti Srbska a celého západního Balkánu. A já opravdu eh, děkuji srdečně všem, kdo se takto exponovali a učinili pokusy a snahy o to, aby tento pokrok mohl být eh, chápán jako důvěryhodný, aby byl jasně vidět. Pan Šeplin hovořil o eh, strachu souvisejícím eh, s se změnou hranic. Já se nechci zabývat spekulacemi a nechci věnovat příliš mnoho pozornosti nebo zájmu těmto mm, příběhům. Musíme se zaměřit především na budoucnost. A to proto, aby Srbsko mohlo začít jednat to přistoupení co možná nejdříve. Paní Kopa hovořila o několika aspektech a je nesmírně důležité, že při tom čtvrtém setkání mezi Dačičem a Tači se zabývali takzvan, takzvanými paralelními strukturami. Jsou tu různá, různé způsoby interpretace nebo vnímání toho, jak spolu hovořili. Pokračovat nicméně budou v únoru. A myslím, že je příliš brzy na to, abychom reagovali e, předtím, než dosáhnou pokroku. A jsem přesvědčen, že obě dvě strany budou investovat obrovský politický kapitál e, na to, aby dosáhli cesty, ven a řešení takto citlivého tématu. Evropská komise se již zmiňovala o tom, co, o čem hovořila paní Brantner, tedy o antikorupční strategii, o agentuře. Vicepremiér Vučič připustil význam této agentury, přislíbil, že posílí tuto agenturu, že přijmou novou legislativu, takže věci se daly do pohybu a bude mnohem více institucionalizována, než tomu bylo doposud. Ještě pár slov o té Gay Pride Parade v Bělehradě. Jsem silně přesvědčen, že k ní dojde. Byl jsem tam. Třeba, že jsem byl pozván na parade, tak se neuskutečnil tento průvod. A jsem o to více přesvědčen, že se to stane nejdříve tedy v Černé hoře. A s podporou té zkušenosti z Černé hory si myslím, že Srbsko bude mnohem více ochotno eh, a angažováno zlepšit situaci eh, skupiny LBGT. Pan Tanok a pan Kukan se zmiňovali o článku 359, eh, taktéž komise Eh, k němu něco přidala. Já neustále vedu hovory s panem Salakovičem a Vučičem. Oni vědí, že nebudeme rádi, když eh, dojdou jen na půl cesty. Eh, šlo ale o to, aby byl eliminován tento článek a aby byl aby skončilo zneužívání článků prokurátory protože to byl jediný způsob, jak dostat lidi do vězení, jak jak na ně vykonávat náklad, aby zaplatili nějaký poplatek, ať už politickým elitám či komukoli jinému. A to je věc, která je naprosto nemožná, nepřijatelná e, e, takovýto způsob jednání, aby se nám tu na Balkánu e, takto vyvinulo nějaké nové Rusko. Opravdu budeme trvat na tom, aby takovéto způsoby byly eliminovány. Co se týče soudnictví, o tom hovořil Edward, velký počet případů, které jsou před Strasburským soudem, jsou velmi silným signálem srbské vládě, že musí něco učinit se svým soudnictvím. Dojde k určitým změnám v několika málo dnech a já doufám, že budu mít pozitivní dopad na budoucí vývoj. Pan Posselt se trochu rozhovořil o výzvách ústavy a interpretaci toho, co lze či nelze. Mohl bych s některými vašimi sděleními souhlasit, ale jsem přesvědčen, že eh, vaše politická skupina EPP by to měla projednat eh, v Bělehradě se svou protistranou, protože to není otázka eh, dalších výzeb, je to věc, která se musí rozvíjet se musí rozvíjet současně s rozvojem dalšího dialogu. Obě dvě strany si jsou stále zralejší a jsou schopny eh, vykonat mnohem eh, lepší výsledky, než jsme si dokázali eh, představit. Katie Ashton si, si přála, aby to bylo do března a já jsem přesvědčen, že jedno datum nestačí, že musí mnohem ambicioznější a že je zapotřebí, aby srbský soudní systém a společnost, aby se srbské soudnictví změnilo a, a aby srbské společnosti bylo tak mm, mnoha způsoby pomoženo. Pan Kovačev byl se mnou, když jsme navštěvovali bulharskou menšinu jsme si plně vědomi eh, nedostatečně rozvinuté situace v těchto zapomenutých místech při hranicích s Bulharskem. Eh, jejich eh, situace je taková, že nutně nezbytně potřebují hospodářskou asistenci. Doufám, že se nám podaří sestavit kompromisní pozměňovací návrh, který do toho začlení očekávání Belgi- pardon, bulharských kolegů ohledně Eh, vzdělávání institucí. Jak jsem říkala, situace se zlepšila, ale ty problémy jsou víceméně způsobovány na místní úrovni, místními komunitami, kde jejich eh, vedení není příliš silné, abych to řekl nějak eh, slušně. A vždy je možné mnohé zlepšovat. Ve stávajícím rámci je to možné zlepšit, jakmile dosáhnete toho, že představitelé eh, budou eh, schopni vykonat více pro svou populaci. Nemám nic, co bych mohl dodat k panu Salafrakosi, jenom jsem přesvědčen, že můžeme dosáhnout dohody ohledně kompromisního návrhu, a to velice záhy a jsem si poměrně jistý, že konečné znění zprávy může být přijato eh, s velkou nebo pohodlnou většinou, což posílí sdělení, které chceme předat nejen Srbsku a jejím obyvatelům a představitelům, ale především zemím západního Balkánu a občanům Evropské unie. Na závěr chci ještě jednou zdůraznit, bylo dosaženo mnohem více za méně než rok oproti předchozímu období v Srbsku. Panoval velká skepse ohledně nového vedení v Bělehradě, ale prozatím všechno jde dobře a potřebujeme jen to, aby oni vykonali svou práci a my, abychom jim pomáhali, jak to půjde nejdříve nejlépe. Děkujeme panu zpravodaji a vám všem děkuji.